Um, dear colleagues, um, Vážení kolegové, dochází k trochu ke spoždění, protože řada lidí ještě procházela dole bezpečnostní kontrolou a trochu se tam zdrželi, takže jsme čekali, ale teď už bude dobré, abychom začali, přestože tady ty lidé ještě nejsou všichni a postupně asi dorazí, jak projdou bezpečnostní kontrolou. Takže pokud dovolíte, začneme. Já jsem velice rád, že vás mohu přivítat na tomto společném slyšení mezi výborem Libe a výborem Pety. Společně našemu zasedání budu spolupředsedat eh, s Cecílí Vikstrem. Než jsme začali, tak jsme diskutovali o tom, že se jedná o velice silnou dvojici výborů eh, v, v Evropském parlamentu, které se věnují otázce občanství, v poslední době Brexitu a petiční výbor spolupracuje zásadním způsobem v této oblasti. Naše výbory velice často pracují eh, společně a o to silnější potom naše práce má dopad. Takže dnešní společné slyšení obou dvou výborů se týká osob bez státní příslušnosti. Tato záležitost, myslím, si eh, žádá eh, opětovného zdůraznění, zviditelnění a žádá se nové, nová opatření. Například i v mém členském státě se projevil velký mediální eh, zájem o tuto problematiku zrovna v tomto týdnu, kdy se to týkalo eh, občanství a registrace dětí. A je to skutečně fascinující záležitost do určité míry, to lze takto říci. Děkuji poslancům, kteří dorazili na dnešní zasedání. Dnes je čtvrtek, jestli se nemýlím, je čtvrtek. Ano, je čtvrtek, musím si to ověřit. A jsme teď tady na našem slyšení. Člověk si jako koordinátor musí průběžně, inform, průběžně si ověřovat, eh, v jakém, v jakém dni v týdnu se zrovna člověk ocitá. A vy jste taky z petičního výboru, vypadáte přepracovaně, to bude tím, protože naše dva výbory skutečně <laughs> pracují takto usilovně. Okay, anyone who's new here, I have a certain informal style. Takže, jak vidíte, bereme to tady trochu neformálně, ale já to teď s formálním, takže vítám přístup přítomné poslance, kteří dorazili, přestože eh, máme čtvrteční odpoledne. Paní Danuka je tady rovněž. Eh, máme tady zástupce předkladatelů petice a další hosty, ale k ním se dostaneme později. Vím, že nás ještě průběžně eh, doplní další kolegové. Teď velice stručný úvod. Než předám slovo paní Wikström. Dnešní zasedání je vysíláno po internetu, vše je tedy nahráváno, vše, co řeknete, bude nahráno a bude to mít své následky, takže Připomínám, že nás mohou sledovat i diváci mimo tento zasedací sál. Dnes budeme diskutovat o státní příslušnosti, o absenci státní příslušnosti Jedná se samozřejmě o záležitost národní kompetence, ale má to dopad na otázku občanství, což už se dotýká evropské úrovně a souvisí s tím otázky základních práv, které jsou rovněž v kompetenci Evropské unie. Souvisí s tím otázka azylu a migrace. Absence státní příslušnosti to je věc, která eh, nás velmi znepokuje ve výboru eh, Libe. Věnujeme si ji z řady ohledů, stejně tak jako petiční výbor. Jedna z prvních záležitostí, eh, která je pro nás důležitá, je řídit se logikou zakládající smlouvy, která hovoří o tom, že osoby bez státní příslušnosti jsou osoby, které Eh, spadají eh, mezi migranty, ale může se jednat i o osoby, které eh, se narodily na území Evropské unie a i tyto případy tedy řešíme v naší eh, působnosti. Obě, oba dva případy se dotýkají základních práv eh, a možnosti eh, těchto osob uplatňovat svá základní práva v Evropské unii. Evropský parlament schválil v této věci několik usnesení, žádali jsme konkrétní kroky, včetně ratifikace dvou úmluv OSN z roku 54 osobách bez státní příslušnosti a z roku 61 o omezení státní eh, omezení eh, počtu osob bez státní příslušnosti. Také jsme si zažádali o studii z roku 2015 o postupech, které se uplatňují v členských státech eh, proto, aby se vyřešil problém osob bez státní příslušnosti já jsem eh, rád, že tady dnes máme jednoho z autorů této studie. Kromě toho máme dnes eh, vynikající příležitost provést určité bilancování používaných řešení. I rada se vyjádřila eh, na konci roku 2015 k celé problematice. Dnes je tedy více než na čase, abychom se k celé věci v rámci našeho slyšení vrátili. Dnešní slyšení budeme strukturovat do tří částí. Nejprve si vyslechneme prezentace o situaci v členských státech pokud jde o prevenci a eh, absence státní příslušnosti, pak budeme řešit eh, otázku mm, dětí bez státní příslušnosti, což je ožehává záležitost v řadě členských států a následně se podíváme na ochranu osob bez státní příslušnosti na otázku identifikace takových eh, osob a na konkrétní potřeby, které tyto osoby řeší. Podíváme se na otázku svévolného zadržování Vyslechneme si zástupce eh, Evropské migrační sítě UNHCR a Agentury pro základní práva. My, eh, jak jsem říkala, organizujeme slyšení společně s petičním výborem. A omlouvám se tímto za eh, dlouhý úvod, tak mám teď možnost předat eh, slovo spolupředsedkyně dnešního zasedání Cecílii Vekstrom, která také, kromě toho, že předsedá petičnímu výboru, předsedá eh, konferenci předsedů výboru. Děkuji, pane předsedo, děkuji, Klodem. Vážení odborníci, dámy a pánové, vážení kolegové, i pro mě je velkým potěšením, že vás dnes mohu přivítat na toto veřejné slyšení, které společně eh, organizujeme jako dva přátelé, ale také eh, dva důležité výbory Evropského parlamentu, výbor Libe a Pety, kterému předsedám. Eh, my jsme dostali ve petičním výboru několik petic, které se týkají absence státní příslušnosti. Poslední o dětí eh, bez státní příslušnosti, což je petice, kterou předložil Chris Neš a která je součástí dnešního slyšení a budeme o ní dnes později diskutovat. Otázka absence státní příslušnosti eh, je mezi politickými prioritami, protože tento jev eh, je velkou výzvou pro dodržování lidských práv. Článek 15 Všeobecné deklarace o lidských právech stanoví, právo na státní příslušnost pro každého a Každý má právo na státní příslušnost, eh, protože lidé bez státní příslušnosti čelí řadě eh, rizik eh, a čelí také porušování lidských práv. Děti bez státní příslušnosti vyrostou bez přístupu ke vzdělávání, bez přístupu ke zdravotní péči a nakonec eh, skončí bez snů a naději do budoucna. A to je e, velice smutná situace. Některé děti bez státní příslušnosti v Evropě e, sem kdysi dorazily jako žadatelé o azyl, jako migranti a uprchlíci, ale většina osob e, či dětí bez státní příslušnosti v Evropě se na evropském území narodila. A právě z tohoto důvodu eh, si myslíme, že naléhavě je potřeba, aby členské státy EU zakročily a začaly předcházet eh, tomu, aby děti vyrůstaly bez eh, státní příslušnosti a bez naděje do budoucna. Věřím, že dnešní slyšení nám nabídne dobrou příležitost pro to, abychom se mohli nad celou problematikou absence státní příslušnosti zamyslet a abychom nabídli určité odpovědi k tomu, jak by Evropská unie a Evropský parlament konkrétně mohli přispět k řešení celého problému a doufejme jednou pro vždy, aby tento problém vymítili. Přeji nám tedy eh, bohatou diskuzi a bez dalšího zdržování vám předlož, představím paní Katiu Svajdr. Paní Svajdr je autorkou studie, kterou jsme si za výbor Libe zadali. Týká se postupů v Evropské unii, které mají za cíl ukončit eh, problematiku osoby státní příslušnosti. Máte slovo. Um, se... Děkuji, děkuji za tento úvod a dneska budu prezentovat eh, tuto zprávu eh, vašemu výboru společně s ostatními autory. Bohužel zde nemůže být moje kolegyně, která dohlíží nad prací, doktorantskou prací, která je dneska obhajována. Takže já se pokusím za všechny kolegy tady vystoupit. Čili velice stručně bych vám popsala, nějak mi to tady nefunguje technicky. Yes, I will briefly present the report that we wrote, and then I takže velice stručně tuto zprávu a potom se zaměřím pouze na jednu oblast, protože je to opravdu velice dlouhá zpráva, má asi 100 stran, takže já jsem vybrala tu část, která je podle mě pro vás zajímavá. Co znamená, co by mohla udělat Evropská unie ohledně tohoto problému do budoucna? Ten národní organizace, podívám se na nástroje měkkého práva, to bude ta první věc a rovněž justiční akce, která je možná na úrovni EU a legislativní akce. A úplně potom nějaký stručný závěr a snad bude i diskuze. Zase to nefunguje. Takže naše zpráva se stává ze čtyř hlavních částí. V první části se podíváme na relevantní mezinárodní evropské standardy k této problematice. Dále to je kontrola toho, do jaké míry členské státy plní tyto standardy. To znamená, že se díváme na to, jak to vypadá v oblasti občanství, jakým způsobem se může například státní příslušnost zrušit v případě podezření na terorismus, podíváme se na všechny standardy a jak je plní členské státy a uvidíte to v takové velice přehledné tabulce, abyste mohli všechno vidět přehledně. Dále, jakým způsobem bojovat proti této problematice. Dále je to druhá část, třetí část, která se týká ochrany těchto osob, Eh, jejich status a podíváme se na tři různé země které mají už tyto konkrétní postupy k dispozici nebo je chtějí zavést, Nizozemí, Maďarsko a Velká Británie. Popíšeme konkrétní situaci přímo v těchto třech zemích. A úplně v poslední části, na kterou se zaměřím, je Evropská unie a co může udělat do budoucna v řešení tohoto problému. Čili tak to bude vypadat moje prezentace. Čili co by mohla udělat Evropská unie v tomto ohledu? Kde začít, z čeho vycházet? My zatím na evropské úrovni nemáme k problematice absence státní příslušnosti dostatek legislativy ve srovnání například s asilovým právem, čili nemáme nějaké fixní dohody nebo jurisdikci, která by zde existovala. To znamená, že zde nemáme ani dostatek interních dokumentů, ale zároveň to představuje určitou příležitost, protože něco musíme udělat a v podstatě je to takové fórum ohledně strategie, jaké cesty si zvolit, jakým směrem se vydat. A to je podle mě velice důležité. Především to samotné pojmenování celé problematiky a zároveň směřování měkkého práva, ať už jde o diskriminaci, nebo práva těchto osob, nebo menšiny jakým způsobem to zasadit do konkrétního rámce, celý tento problém. O tom právě nyní vedeme diskuze. Příklady takového, takových měkkých nástrojů jsou například závěry Rady z roku 2015 ohledně absence státní příslušnosti nebo například je to, že máme dneska toto slyšení, že hovoříme o této problematice, snad z toho vyplynou potom i nějaké konkrétní dokumenty. V naší studii navrhujeme i jiná opatření politického charakteru u konkrétních věcí, to znamená nejenom obecně nepřítomnost státní příslušnosti a řešení tohoto problému, ale i konkrétní věci, například naturalizace těchto osob, aby bylo možné tímto způsobem legislativu upravit v rámci měkkých legislativních nástrojů. V 56. roce byla ratifikována téměř všemi členskými státy EU úmluva, kde je právě článek o naturalizaci. Kontraktní státy by měly do maximální možné míry umožnit asimilaci a naturalizaci těchto osob a udělat veškeré úsilí pro urychlení naturalizačného procesu a redukovat maximálně možně náklady spojené s tímto postupem. Čili není to nějaký článek, který má konkrétní tvrdé dopady, řekněme, nebo konkrétní podmínky po třech letech, musíte dostat státní občanství, nesmí dojít k odmítnutí této žádosti a tak dále, tak dále. Ne, tady je to spíše úsilí, které by mělo umožnit integraci, naturalizaci těchto osob ve státní příslušnosti. To znamená, že je to něco, co na diskusních fórech můžeme řešit. EU se snaží podporovat členské státy, aby plnili povinnosti vyplývající z tohoto článku při každé relevantní příležitosti. Zároveň to je určitá platforma pro výměnu usvědčené praxe pokud jde o jednotlivé státy, jak přistupují k této věci, koordinace, statistiky, kolik lidí bylo naturalizováno, kolik lidí o to požádalo, pokud to došlo k zamítnutí žádosti, proč, jaké jsou společné nebo možné překážky na národní úrovni. Možná jsou zde podobné problémy a mohli bychom tyto problémy řešit společně na úrovni Evropské unie. Toto je pouze jeden příklad za všechny. Další slide. Velice stručně, jak to vypadá na justiční úrovni. V Evropské unii se jedná samozřejmě o judikaturu Evropského soudního dvora. My samozřejmě nemůžeme ovlivnit práci Evropského soudního dvora. Záleží na tom, jaké případy tam byly řešeny a jak rozhodne do budoucna. Teoreticky se uvažuje o tom, že to tak že toto právo představuje takový organický rozvoj celé situace eh, v celé EU, jakým způsobem například právníci si uvědomují různé části evropského práva, jejich propojení s národními ustanoveními ohledně této problematiky, jak by se to mohlo vyvíjet do budoucna. Je důležité se podívat na další vývoj judikatury. Evropský soudní dvůr má dlouhou historii ohledně otázek, které se týkají občanství. A hlavní formulace v těchto rozsudcích je následující. Členský stát je oprávněn rozhodnout o tom, komu udělí či neudělí občanství. Ovšem všechno musí být rovněž v souladu s evropským právem. A tato formulace v souladu s evropským právem je čím dál tím častěji objevována eh, nebo se nachází v těchto rozsudcích. To znamená, že vidíme, jak se na to dívá evropské právo. Pokud je o absenci státního příslu, státní příslušnosti, rozhodnutí v případu Rotman je zásadní. Je to ztráta právě občanství, která vedla ke ztrátě státní příslušnosti a hovoří se o tom, že toto musí být v souladu s testem proporcionality a mezinárodními standardy, tak aby se respektovala evropská legislativa. To znamená, že takové rozhodnutí nemůže padnout, pokud je to v rozporu s mezinárodními standardy nebo je nepřiměřené. To je nesmírně důležité pro tuto problematiku. To znamená, že členské státy nemohou postupovat jakkoliv by si přáli, ale musí eh, postupovat v souladu s evropským právem, mezinárodním právem a principem proporcionality. Pokud jde o ztrátu občanství nehovoří se tam pouze o tom, ale i o získání občanství. My zatím nemáme rozsudky v tomto ohledu, pokud jde o absenci státní příslušnosti. Logickým krokem v této oblasti u judikatury nebo nějakých justičních kroků na úrovni EU by byly právě takové případy. Co to znamená? když hovoříme o získání nebo nabití státního občanství osobou, která nemá občanství nebo nemá státní příslušnost a žádá o evropské občanství, čili potřebovali bychom různé případy, které by nám nějak objasnily tento nedostatek rozsudku, pokud je dítě, pokud se dítě narodí na území Evropské unie, eh, kde já teď nevím, jestli jste mě pochopili, ale jsou říct, některé státy mají takovou legislativu, která tvrdí, když to dítě se narodí u nás, ale jinak by to bylo považováno za mm, osobu bez státní příslušnosti, tak v tomto okamžiku by získalo státní příslušnost. To znamená, pokud bychom dokázali, že to dítě by nemělo státní příslušnost, tak v momentu, kdy se tam narodí, tak by ji získalo. V Itálii to vidíme. Z administrativních důvodů je ovšem to trochu obtížné prokázat. A takové děti se poté dostanou do administrativních různých postupů, aby vůbec mohli mít právo na toto občanství či státní příslušnost. To znamená, že pokud to dítě není schopno prokázat, protože jsou tam administrativní problémy na úrovni národních systémů, tak tam by bylo možná dobré hovořit o nabití eh, občanství v tomto kontextu nedos, ne, nepřítomnosti státní příslušnosti nebo osoba, která má právo na získání občanství a v současné době ale zatím ještě nemá státní příslušnost a nemůže se těšit z tohoto práva, protože byla špatně implementována mezinárodní legislativa. To znamená, že vlastně do jaké míry by to muselo tento případ odpovídat mezinárodním standardům a testu proporcionality, o které jsem před chvíličkou hovořila, aby vůbec došlo k naplnění těchto práv. Hovoříme v této studii, to znamená i o určitém směrování judikatury nebo o tom, co by bylo vhodné pro Evropskou unii. Další slide. Toto jsou možné legislativní postupy. E, my jsme samozřejmě hovořili o tom, že toto je kompetence členských států, je to problematika, o které se hovoří, kdykoliv eh, hovoříme o těchto problémech v oblasti absence státní příslušnosti. Členské státy samozřejmě mají výlučné právo v oblasti občanství. Ovšem, pokud jde o legislativní opatření, tak to v podstatě se netýká pouze legislativy ohledně občanství. Toto je něco, co se často objevuje v eh, diskuzích. Nejde ne vše, co se týká nedostatku nebo nepřítomnosti státní příslušnosti, se týká občanství, proto bych o tomto této problematice ráda pohovořila o tom, jak by tato legislativa měla vypadat. Legislativa v oblasti státní příslušnosti je možná na úrovni EU, aniž bychom překročili kompetence nebo teda hranice, které zasahují do kompetencí členských států. To znamená, víte, ne každá taková osoba je migrantem, my jsme to řekli velice jasně, protože ne každá osoba bez státní příslušnosti dorazí tímto způsobem do EU. Některé tyto osoby se u nás narodí. Migrant v EU nemusí být někdo, kdo překročil hranice. To je takový zvláštní koncept, který není vždycky jasný. Migrant to je osoba, která nemá občanství. To znamená, že děláme rozdíl mezi těmito osobami. A to znamená, že každý, kdo nemá práva na občanství, tak to je pokryto právě tímto právem ohledně migrantů. Čili osoby bez státní příslušnosti jsou buď migra- například migranti, kteří například zde žili i celé generace, protože vlastně to nejsou občané našich zemí na základě článku 69 té smlouvy o fungování EU. Osoby bez státní příslušnosti jsou migranti z právního hlediska, to znamená, že když řešíme tuto problematiku, tak to vlastně migrační otázka a to spadá do sdílené kompetence mezi EU členskými státy. Týká se to i legislativy ohledně statutu těchto osob, migračního statutu. Může to být založeno právě na článku smlouvy, která se týká migračního práva můžeme regulovat podmínky trvalého pobytu této osoby, statut této osoby, kdy daný členský stát považuje tuto osobu za osobu bez státní příslušnosti a tak dále. A zároveň, pokud je o návrat do zemí původu, to se rovněž musí na úrovni EU v současné době regulovat. Čili toto jsou pouze některé myšlenky, nápady, máme určitý pohledy na to, jak by taková legislativa mohla vypadat, jakým směrem bychom se měli vydat, jak by mohla vypadat směrnice, řekněme, která by to pokrývala, ovšem na to nemáme čas, takže velice stručně takový závěr, co byste si mohli odnést z mé prezentace. V současné době je zde veliký prostor pro kroky EU na různých úrovních v této problematice absence státní příslušnosti. Nejdůležitější je vytvořit politické strategie prostřednictvím měkkého práva, alespoň začít o této problematice hovořit, diskutovat o tom, uvažovat o dlouhodobých strategiích, pokud jde o různé instituce na úrovni EU, čili zahájit obecnou diskuzi na nadnárodní úrovni redukování tohoto problému můžeme řešit na základě justičních kroků, na základě eh, uplatňování postupů na úrovni členského státu a ochrana těchto osob je něco, co bychom mohli regulovat legislativními kroky na úrovni EU, pokud jde o například migrační statut těchto osob a tak dále. Čili to je moje prezentace já jsem byla požádána při přípravě této prezentace zmínit ještě dvě věci, které se nachází v naší zprávě. Obava takzvaného půl faktoru, to znamená mm, v rámci těchto postupů všech, které se týkají osob e, státní příslušnosti. My jsme rozeslali různé dotazníky. Hmm, v podstatě si nemyslím, že by e, tyto, tyto postupy byly takovým půlfaktorem. To znamená, všechny státy, které mají dané postupy, řekli, že ta čísla nějak nefluktovala, pokud jde o využívání, uplatňování národních postupů ohledně determinace eh, státní příslušnosti. Problematika půl faktoru v podstatě se neaplikuje v této oblasti, není relevantní pro osoby bez státní příslušnosti. Tyto osoby, když jsou to migranti, tak v podstatě se moc nepohybují eh, po Evropě asilové otázky. Je to jiné, tito lidé třeba utíkají před nějakým nebezpečím. Lidé ve státní příslušnosti většinou zůstanou na jednom místě, čili celá ta problematika takzvaného půl faktoru je irrelevantní. Jak když zde máme určité studie, které hovoří o tom, že i v té asilové problematice to spíš takový mýtus a ne realita a dále ty determinační postupy a příklady osvědčené praxe. O tom jsem se rovněž měla ale Vidím, že kolegové se o tom zmíní obsáhlejším způsobem, takže zde ukončím mou prezentaci a jsem připravena odpovědět na otázky. No a toto jsou ostatní autoři eh, mé zprávy společně se mnou. Ti dva kolegové, jak už jsem se to zmínila, nemohli eh, se dneska zúčastnit prezentace, ale chtěla jsem je samozřejmě alespoň zmínit. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Slider, to bylo opravdu zajímavé. Gratuluji Amsterdamské univerzitě a také dalším univerzitám za to, že se toho účastní. Nyní bych ráda představila pana Adolfo Somaribase, který eh, představí studii, jak se řeší problém státní, eh, těch osob bez státní příslušnosti v Evropě. A pokud uh, budete hovořit o něčem jiném, tak se omlouvám, jestli jsem to popletla. Ale každopádně máte slovo. Děkuji. Já uh, jsem zástupcem platformy uh, pro výměnu informací o osobách ve státní příslušnosti. Jak už říkala předřečnice, budu hovořit tedy o e, evropské migrační síti. Ta byla ustanovena v roce 2003 Evropskou komisí, eh, vlastně ale pro Evropskou radu. Tady jde tedy opravdu o výměnu, o pravidelnou výměnu informací eh, ohledně toho, co se v této oblasti děje v Evropské unii. Ehm, máme rozhodnutí Rady z roku 2008, které nám poskytuje právní základnu. V, v tuto chvíli máme 29 národních kontaktních míst, 27 ehm, mm, v členských zemích. Eh, Dánsko pouze má status eh, pozorovatele, potom se k tomu přidává ehm, ještě Švýcarsko a další země. Jde tady o to, abychom všem aktérům, jak vnitrostátním, tak na evropské úrovni, poskytli srovnatelné údaje, eh, týkající se migrace a otázek eh, eh, azylu. Takže e, závěry rady z 3. a 4. prosince roku 2015 vyzvali EMN, aby vytvořila platformu, která by umožnila výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy tak aby bylo možné snížit počty osob bez státní příslušnosti, posílit jejich ochranu a snížit riziko diskriminace. Tyto závěry mm, byly schváleny za lucemburského předsednictví a já zastupuji Eh, lucemburskou, eh, no, lucemburské kontaktní místo, místo EMN, tedy této sítě. My jsme realizovali studii, jsme vlastně se zaměřili na takové eh, ad hoc eh, dotazy, dotazování. Eh, kladli jsme otázky, které bylo potřeba zodpovědět v rámci čtyř měsíců. A nám šlo tedy o to zjistit, jaký je aktuální stav osob bez státní příslušnosti v Evropské unii. Obdrželi jsme odpovědi z 25 zemí a Nyní tedy na naší webové stránce můžete nalézt ehm, takzvaný policy brief, eh, což je tedy mm, vlastně takový stručný přehled toho, co jsme zjistili. Jinak eh, stálým zastoupením jednotlivých členských zemí eh, jsme to představili 20. října 2016 jsme se ale neobraceli pouze na eh, členské státy, ale také na mezinárodní organizace a nevládní organizace. Takže tady vlastně eh, tohle to bylo výsledkem spolupráce mezi EMN, UNHCR a ENS. Hlavní zjištění jsou tato je 24 členských států, které jsou smluvními stranami eh, úmluvy z roku 2054, která se vztahuje na status osob bez státní příslušnosti. Eh, Lucembursko eh, právě ratifikovalo tuto úmluvu, ale ještě jsme tedy nepředložili ten dokument v OSN. Zjistili jsme, že členské státy tedy eh, nejsou homogenní, eh, co se týče postupu a řízení, jak eh, stanovit, kdo je osoba bez státní příslušnosti. Jsou země jako třeba Spojené království nebo Maďarsko, které mají speciální Eh, administrativní postupy, potom jsou naopak země, které mají všeobecné administrativní postupy, nebo kde to vlastně spadá do jiných administrativních postupů. Potom máme ad hoc administrativní postupy, to je asi nejčastější, a potom jsou soudní postupy. Itálie má jak administrativní postup, tak soudní postup, obojí. Tady vlastně jde o to, zda e, žadatel je, e, má pobyt v zemi či nikoli. A v Belgii to je tomu taky tak. Ve většině členských zemí, a to je vlastně hlavní problém, není žádné přímé propojení mezi získáním eh, statutu eh, osoby bez státní příslušnosti a získáním nějakého specifického povolení k pobytu. Takže vlastně se vám může stát, že jste tedy osobou bez státní příslušnosti a nemáte ani nárok nebo právo pobývat v té zemi. Mm, to je problém, protože samozřejmě přístup ke eh, pracovnímu trhu, ke vzdělání, ke zdravotní péči se odvíjí od typu eh, povolení k pobytu, který máte. Takže to je tedy, eh, vytváří jakési právní vákuum pro osoby bez státní příslušnosti, které nemají eh, povolení k pobytu. Mm. Většina členských států umožňuje aspoň do určité míry přístup eh, k eh, státní příslušnosti eh, nebo národnosti pro děti, které se narodí bez státní příslušnosti na jejich území. Ale problém je, že tam ještě stále zůstávají různé tedy právní mezery, které vedou k tomu, že s některé děti, které se narodí bez státní příslušnosti na území dané země, nemají přístup k získání tedy národnosti, tedy státní příslušnosti. A kromě toho nemáme eh, nějaký eh, konkrétní postup eh, pro nedoprovázené nezletilé. Upozorňuji na to, že toto jsou ale opravdu zranitelné osoby, ke kterým bychom měli přistupovat jinak. Mm ten řečník, který bude hovořit po mně, to vysvětlí ještě lépe než já. Ale v podstatě v dnešní době, kdy tedy panuje migrační krize, se setkáváme e, s tím, že do Evropy přichází řada dětí, které se narodily e, během cesty. Třeba se zaregistrovali v Turecku nebo v Jordánsku nebo i Řecku. A nyní tedy máme co dočinění i eh, s dětmi, které se ale nezaregistrovaly vůbec nikde. Jednou pozitivní věcí, ještě se vrátíme k tomu předchozímu slajdu, Tady vidíte vývojový diagram. Dalo by se to zvětšit? Není to dobře vidět? Jenom ten diagram, jestli by šel nějak zvětšit. Tento eh, diagram vytvořili kolegové z UNHCR. Tohle to vlastně může využít jakýkoliv eh, státní zaměstnanec, který vlastně neví, jak postupovat. Kde třeba není nějaký standardní postup pro určení osoby bez státní příslušnosti jsme také zorganizovali společnou konferenci ENS, eh, e UNHCR a EMN. Ta proběhla 18. ledna 2017, tedy tohoto roku. Bylo to tedy bohužel v týdnu, kdy parlament zasedal ve Štrasburku, takže řada z vás se nemohla účastnit. Ale tady vlastně máme čtyři hlavní závěry z té konference a ty jsou zajímavé. Proto, abychom vymítili os- problém osob bez státní příslušnosti, je potřeba začít u zranitelných osob. Zejména u zranitelných dětí. Protože v kontextu osob bez státní příslušnosti mizí eh, tyto nedoprovázení eh, nezletilí. Jak už jsem řekl, neexistuje tedy žádný společný postup pro určování osob ve státní příslušnosti, který by eh, tedy měly všechny členské státy jednotný. A kromě toho nechceme, aby tento postup se třeba využíval nebo zneužíval pro to, aby se, zamítlo, eh, aby se zamítaly žádosti o udělení azylu. Takže toto je potřeba vyřešit. Ehm, navrhovaný akční plán je koordinovat s nevládními organizacemi a mezinárodními organizacemi, jako je UNHCR a UNICEF, eh, ohledně implementace eh, mapování a identifikování zranitelných osob ve státní příslušnosti v českých zemích. A to by to mělo být prvním krokem. A potom to rozšířit na další osoby bez státní příslušnosti tak abychom tu situaci nějakým způsobem získali pod kontrolu. Potom je potřeba také vytvořit společný přístup Díky němu členské státy mohou předložit eh, standardní eh, postupy pro určení osob státní příslušnosti na eh, vnitrostátní úrovni. Tím vlastně překonáme tu bariéru, o které hovořila předřečnice. Naše platforma podporuje výměnu eh, osvědčených postupů a vytváření nezávazných eh, vodítek nebo směrnic. Používáme také mm, všechny nástroje, které máme k dispozici, jako jsou třeba konference, workshopy a podobně. A klademe si otázku, jak můžeme nějakým způsobem regularizovat tuto situaci. Eh, v členských zemích jsme také zjistili, že eh, třeba právní pomoc je eh, velmi nákladná. Mm, v zemích, jako je Spojené království, tu právní pomoc poskytují například nevládní a neziskové organizace. EMN má dvě platformy, Eh, odbornice na eh, návraty a potom máme eh, platformu pro osoby bez státní příslušnosti. My vlastně teďka se snažíme vytvořit takový pracovní prostor, který se jmenuje AMI, a který by byl otevřený nevládním organizacím, mezinárodním organizacím občanské společnosti, aby se tam vyměňovaly všechny informace o osobách bez státní příslušnosti, takže vlastně kdokoliv nám může poskytnout informace a také získat informace od nás. My i nadále budeme poskytovat technické informace členským zemím EU ohledně tedy otázek osob bez státní příslušnosti. Dobrou věcí e, sítě je, že když někdo bude potřebovat pomoc, mohou jim pomoci třeba odborníci z členských zemí. Také budeme organizovat technické konference, abychom aktualizovali eh, situaci, to znamená, jakého pokroku se nám podařilo dosáhnout a podobně. Předpokládáme, že teda každý rok budeme organizovat konferenci, kde eh, předneseme aktuální stav a kromě toho se snažíme zvyšovat povědomí v členských zemích. Jsme v kontaktu s malckým předsednictvím na zasedání Skifa. Budeme pokračovat také s estonským a rakouským a bulharským předsednictvím. Děkuji, pane předsedo. Eh, eh, Děkuji, panu, pane Somaribasi. Já teď převezmu spolupředsednictví od paní Wikström, která musela odejít a dám teď prostor poslancům k diskuzi. Navíc nás teď čeká velice zajímavá část eh, o dětech bez státní příslušnosti. Vy jste se toho i krátce dotkli. Takže my jsme se rozdělili to slyšení do čtyř eh, částí. Vím, že někteří poslanci přicházejí, odcházejí eh, dle svých potřeb, takže pokud máte otázku, která se týká další části, můžeme být dnes flexibilní a můžete svou otázku položit již nyní a mohou e, dokonce odpovědět e, i ti panelisté, kteří prozatím nevystoupili v rámci panelu, což je zvlášť e, odvážný krok tady v rámci procedur v Evropském parlamentu. Každopádně, pokud budete chtít tedy reagovat na otázky, dejte mě vědět a pak budete mít samozřejmě ještě prostor pro vlastní vystoupení. Takže teď prosím paní Čenči, aby eh, položila první dotaz. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji za pružnost eh, a možnost v případě potřeby dnes odejít poněkud dříve. Děkuji odborníkům za prezentace, byly velice podrobné, velice přesné. Otázka eh, osob bez státní příslušnosti eh, si skutečně eh, žádá mimořádnou pozornost, takže vám chci poděkovat za hloubkově provedené studie, které postihují i mm, právní komplexitu tohoto problému. To je velice důležité nejenom proto, jaká je povaha tohoto jevu, ale také kvůli tomu, že dočené osoby nemají možnost požívat svých základních práv, včetně přístupu ke zdravotnictví a vzdělávání a dochází tak k jejich e, obrovské diskriminaci, zejména to platí pro mladistvé. A tak je eh, utěšující vidět, že některé členské státy věnují problematice velkou pozornost a přijímají politická opatření. Já jsem z Itálie a Itálie namísto toho, aby si definovala správní postupy a justiční postupy pro určování osob bez státní příslušnosti a případné tedy uznání občanství a přiznání státní příslušnosti, eh, píše mm, jde cestou eh, přiznání eh, příslušnosti eh, v případě dětí narozených na italském území, což odpovídá úmluvě OSN z roku 1961. Teď je třeba ovšem řešit problematiku v evropském kontextu a najít nějaké harmonizované řešení. Otázka absence státní příslušnosti eh, bohužel mm, nabírá na ožehavosti eh, ze současnou migrační eh, situací a dokládají to také předchozí prezentace. Ukazuje se, že mezi migranty je celá řada dětí, které přicházejí sami, často jsou to velice malé děti, nevíme, z jaké země přicházejí, dokonce ani nevíme, o koho se jedná, nebo jsou zde děti, které se narodily během cesty do Evropy a není možné eh, jejich problémy přehlížet. Není možné, aby na evropském území žili lidé, kteří jsou takto zranitelní, jsou to děti a které jsou zde pouze fyzicky, ale nikoli právně a tudíž nemohou eh, požívat eh, základních práv a nároků. A proto jsem ráda, že se tomu věnujeme a myslím si, že je velice důležité, jak už tady zaznělo, abychom začali eh, s těmi opatřeními mm, nezávazné povahy, abychom vyzvali členské státy, aby začali přijímat legislativu k této mm, problematice a aby eh, dotčeným osobám státní příslušnost přiznali. To si myslím, že může být prvním krokem, může to být eh, určitý odrazový můstek, ale jak už jsem říkala, počet osob státní příslušnosti zřejmě poroste, takže si myslím, že bychom se měli studiu problematiky opravdu hloubkově věnovat, věnovat jí podrobnou rozpravu, případně zvažovat eh, přijetí směrnice, abychom nastavili minimální pravidla, která by musela platit ve všech členských státech EU. Jak už jsem říkala, některé země jako, jako Itálie už legislativu mají, jiné členské státy nikoliv. Takže eh, o tom, co jsme se již zmínili, já se chci zeptat, zase můžete ještě podrobněji vyjádřit k situaci eh, dětí mezi migranty, protože se jedná o osoby zvláště zranitelné. A teď, eh, kdybyste se k tomu mohli vyjádřit z hlediska legislativy a konkrétních pravidel, která eh, bychom měli mít pro tyto zranitelné skupiny, které jsou ještě méně hájené než běžné skupiny než dospělí. Takže mě by zajímalo, co eh, si o tom eh, myslíte. Zda by se se mohli k této věci vyjádřit. To znamená doporučení, ano, to je v pořádku, ale možná by bylo lepší cestou směrnice a potom konkrétní ochrana, eh, přesnější a lepší ochrana dětí mezi migranty. Děkuji. Já bych jenom doplnil jednu otázku k tomu, co řekla Katarina Činiči protože se týká stejné věci. Pane eh, Somary Basy, vy jste eh, mluvil o právní pomoci, roli nevládních organizací, o různé podobě právní pomoci v různých členských státech. Eh, mluvil jste o charitativní organizaci, která působí v této oblasti ve Spojeném království. A tak se chci eh, zeptat eh, na, té dostupno, na tu dostupnost právní pomoci. Eh, obecně jste říkal, že je omezována. Jak konkrétně se to projevuje v těchto případech? Můžete srovnat situaci v jednotlivých členských státech EU, pokud jde o dostupnost právní pomoci? A nakolik musí nevládní organizace financovat pomoc těmto lidem sami, nebo zda mohou využívat nějaké infrastruktury, která v některých členských státech existuje, takže můžete eh, toto trochu podrobněji rozvést, protože já si myslím, že to je eh, velice eh, důležitý faktor v okamžiku, kdy se snažíme pomoci zejména dětem získat státní příslušnost. A nyní pan Mamekens, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat za vynikající prezentace a chci se zeptat Eh, na eh, občany v Lotyšsku a eh, v Estonsku, který, kteří jsou bez státní příslušnosti. Jde o osoby, které se narodily na území státu, žili tam um, dlouhodobě, ale už 25 let v Lotyšsku nemohou například volit v místních evropských i parlamentních volbách. Jde o 14 obyvatelstva mé země, tedy 14 obyvatela Lotyšska. Jde o 252 tisíc eh, lidí a 82 tisíc lidí v Estonsku. Představte si takovou situaci, že byste 14 obyvatelstva Ruska, Turecka či Číny eh, vystavili podobné eh, exkluzi, tak podobnému vyloučení. Já si myslím, že by se to promítlo do celé řady usnesení Evropského parlamentu, vyjádřila by se Evropská komise, ESVČ, všichni by volali potom, že je potřeba situace zlepšit, takže se chci zeptat. Co si myslíte o tomto případu? Proč si myslíte, že úřady Evropské unie prozatím nevěnovaly velkou pozornost problematice eh, těchto občanů v Lotyšsku a Estonsku? Děkuji. Děkuji, pane Mamikinci. Já si myslím, že v podobném a duchu vystoupí jste paní Danuka, prosím. Ano, děkuji. Já jsem plnoprávnou členkou petičního výboru a dříve jsem pracovala ve výboru eh, Libe, s Claudem, s Claudem se tedy velice dobře známe a ví, že se zaujím, za, zajímám o problematiku osobestátní příslušnosti. Pocházím z Estonska a navážu na to, co říkal pan Mamikin. Nejprve ovšem obecná otázka na naše panelisty. Předně vám děkuji eh, za to vynikající, za obě dvě vynikající studie, které se zpracovaly pro výbor LIBE. K tomu, co říkala paní Svíder. K té definici. Já si myslím, že velký problém spočívá v tom, že je tady rozdíl mezi definicemi, které se používají v EU a v OSN. OSN ti, kdo nejsou občany státu, jsou neobčané. To je non-citizen, to je ten eh, termín, který používá OSN. V Evropské unii eh, se používá termín občan třetí země. Občan třetí země eh, z definice, jak se celá definice je dosti ošemetná, protože Osoby bez státní příslušnosti i ti neobčané, non-citizens, vlastně spadají eh, do jedné definice. A máme tady celý ten problém osobe státní příslušnosti v podstatě, když ta definice je pojata tímto způsobem, se stírá a mizí. Zdá se, že se navíc e, problém nijak z právního hlediska nevyvíjí a nedaří se ho v Evropské unii řešit. Takže mě by se zdálo dobré použít definici OSN. Další věc. to je samotná definice osoby státní eh, příslušnosti a absence státní příslušnosti. Jde například eh, konkrétně o problém Estonská a Lotyšská. Já bych chtěla mm, poukázat na odstavec 3.2 vaší zprávy, paní Svider, jestli můžu takto konkrétně. Jde totiž o konkrétní případ neobčanů eh, v, mm, v Estonsku. A ještě mám paralelní otázku na pana Somary Baseb. Podle vašich statistických údajů se zdá, že tady je 100 tisíc eh, osob státní příslušnosti v EU. Eh, lidé z Lotyšska a Estonska jsou započítáni do těchto 600 eh, tisíc, protože celkově jenom v Estonsku a v Lotyšsku dohromady je na 300 tisíc těchto osob s nevyjasněným statutem, ať už je nazveme tedy uh, Eh, o občany bez definované státní příslušnosti nebo neobčany. Asi víte o rozhodnutí lotyšského ústavního soudu, který sdělil, že občané bez státní příslušnosti nemohou být považováni za občany ani za cizí státní příslušníky, ani za osoby bez státní příslušnosti, ale za osoby se zvláštním právním statusem. Eh, Teď jenom ještě k tomu, co říká ve svém výnosu. Eh, eh, Ústavní soud eh, Vejde se ta definice ústavního soudu do vaší definice v rámci odstavce 3.2, že jde o občany, kteří jsou zbaveni celé řady práv? Vy to totiž takto definujete v odstavci 3.2. Pokud uplatníme tuto klasifikaci, tak otázka stojí, zda tito občané mají alespoň evropské občanství. Vy, osn... Vy v podstatě velice správně říkáte, že se jedná o druhořadé občany Lotyšska či Estonska, protože tito lidé mají sice lotyšský či estonský pas a tím pádem eh, dostanou jsou to lidé, kteří mohou volně cestovat eh, v rámci Evropské unie. Takže chápu to dobře. Respektive já tomu úplně přesně nerozumím. Jak je možné eh, odebrat těmto eh, druhořadým občanům evropské občanství? Sama jsem se tomu chtěla věnovat ve své zprávě, kterou jsem před pěti lety zpracovávala eh, ve výboru eh, Libe. Bohužel nebyla ta zpráva schválena, stejně jako zpráva Katajnen o evropském občanství. Bohužel se nám nepro, eh, nepovedlo tyto zprávy prosadit, takže bych poprosila o vaše vyjádření. Tak. A vlastně se to týkalo i jedné eh, mé zprávy. Rozhodně musím říct, že jste se snažila, opravdu jste usilovně pracovala a vy přikivujete, takže jistě budete chtít eh, odpovědět na tyto postřehy a na tuto záležitost. Eh, není Jean Lambert, prosím. Děkuji. Já se omlouvám, dopředu se omlouvám protože jeden kolega, stejně jako já, budu muset odejít eh, před koncem dnešního zasedání, ale mám několik eh, otázek. Na některé tady už možná zazněla odpověď, než jsem přišla, ale chci se zeptat, eh, zda Rada Evropy je v této oblasti také aktivní a pokud ano, tak jaké možnosti se nám tady nabízejí, například abychom spojili úsolí jako Evropský a Rada Evropy a postupovali společně. Druhá věc, otázka nedostatečné politické soudržnosti. Ta tady byla nadnesena, že některé členské státy eh, určují státní příslušnost eh, určují eh, osoby bez státní příslušnosti a na základě toho pak postupují a nebo také nepostupují a už nevydávají třeba povolení k pobytu a tak dále. Je tu nějaký důvod, proč je ta situace takto různá v jednotlivých členských státech, ehm, proč je ta situace tak fragmentovaná v rámci jednoho státu, jako kdyby ministerstva nespolupracovala, zní to až neuvěřitelně, eh, že je tady takové oddělené myšlení, ale možná by mě to po letech v politice nemělo až tak překvapovat. A ještě bych navázala na to, co říkala paní eh, Koniče, pokud jde o legislativní možnosti. My jsme podali pozměňovací návrhy k eh, procedurální směrnici, která řeší azylový systém, abychom mohli alespoň eh, tímto způsobem trochu prosadit otázku osobe státní příslušnosti. Další oblast, která se legislativně nabízí, je návratová směrnice. A tak se ptáme, jsou tady i jiné legislativní možnosti, které vás napadají, jichž bychom mohli využít už zastávající situace, eh, abychom aspoň trochu tu eh, otázku posunuli ku předu. Možná bychom mohli využít posledního sdělení komise o migraci a dětech, o čemž budeme určitě eh, diskutovat v té další fázi slyšení. Ale kde si myslíte, že můžeme být legislativně aktivní? Protože sice můžeme přijmout usnesení, ano, to je jedna věc, ale bylo by lepší, abychom měli něco eh, v podobě eh, legislativního návrhu. Děkuji. Děkuji. Eh, ano, něco z těch otázek už se týká další části. Nyní Soraya. Děkuji, Claude. Omlouvám se, že jsem dorazila pozdě na toto zasedání, ale snažila jsem se teď rychle zorientovat v této věci, protože tato problematika mě mimořádně zajímá. Rovněž eh, se věnuji situaci eh, Romů v Evropské unii a vím velice dobře, že mezi Romy je celá řada osob státní příslušnosti, jsou i v Itálii, a to v důsledku balkánské války. A už se to stalo před mnoha lety, narodili se jim děti, kteří jsou také, které jsou také bez státní příslušnosti. A doposavat jsem neviděla, že by došlo k nějakému pokroku eh, či snaze jejich situaci a životní podmínky zlepšit. Eh, a eh, to platí i pro národní integrační strategie pro Romy. Mm, ani tam se s tímto problémem příliš nepočítá. A pak je tady ještě další problém. Romské děti, které eh, se narodily eh, jedna generace za druhou, jsou vlastně bez státní příslušnosti, byť jsou to děti a osoby, které se narodily na území Evropské unie, což znamená, že protože nejsou registrováni při narození, stejně jako jejich matka nebyla registrována, tak se ten eh, problém replikuje a já si myslím, že tady už je evropská kompetence, protože jde o eh, problém vzniklý na území Evropské unie. A já volám ve své zprávě potom, to je zpráva o integraci Romů, a v ní volám e, potom, aby Evropská komise začala situace v členských státech monitorovat a aby vytvořila právně závaznou legislativu k identifikaci a ochraně osob, e, jejich státní příslušnost není uznána. Jsou to lidé, kteří nemají například žádný průkaz totožnosti, nemohou požívat eh, svobod, které Evropa nabízí, volný pohyb, nemají přístup k, ke vzdělávání, eh, zdravotnictví a to od prvního dne svého života. A kromě toho také eh, chci, aby komise iniciovala směrnici, o určení státní příslušnosti. A já vidím, že Eh, politické oddělení o tom hovoří v pátém odstavci své studie. A to já plně podporuji, protože si myslím, že to už je evropská odpovědnost, abychom zajistili, že lidé, kteří se na našem území narodí anebo kvůli válce se sem přesunou, tak eh, aby všechny tyto děti, které přicházejí, eh, měly státní příslušnost. Jedná se o osoby, které v tuto chvíli nemohou požívat hodnot Evropské eh, unie a jejich základních práv. Je to tedy velice důležitá věc. Vy tady mluvíte o šesti těch tisících s tím, že polovina je v pobaltských státech. Myslím si, že těch osob ve skutečnosti je více. Já jsem byla na konferenci v Lucembursku, která se jmenovala Osobám ve státní příslušnosti. A ukázalo se, že Eh, Romové vůbec do té statistiky tehdy nebyly započítáni a přitom vím, že některé členské státy mají stovky tisíc takových eh, neregistrovaných osob bez státní příslušnosti. Nevím, kolik jich je třeba v Itálii nebo jinde, ale každopádně je to obrovský počet lidí, jimž jsou upírána základní práva a evropské hodnoty. Takže nemám na vás žádnou konkrétní otázku, ale eh, možná kdybyste mi řekli, jakým způsobem eh, definuje eh, tuto problematiku jako kompetenci členských států. Jak je možné, že si to takto komise definuje, protože jsou to lidé, kteří nemají státní příslušnost, nemají tím pádem žádná práva ani v Evropské unii. Thank you. And again, it may run into the next session too, if there are any comments. Samozřejmě, že tohle se může týkat této oblasti. Potom později, když eh, k tomuto tématu zaznějí další připomínky. Marek, Kristin Veršiat má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem dorazila trošku později a nemohla jsem si teda vyslechnout celé prezentace. Čtvrtek je většinou takovým velice nabitým dnem, pane předsedo. My se snažíme sladit věci, které se často vůbec nedají sladit naše různé schůzky, zase potřeba toho odjet z Bruselu dříve, aspoň pro některé z nás. Pokud jsem to správně pochopila, těch 600 tisíc lidí bez státní příslušnosti na území EU, to je číslo, které je spochybnitelné. Ale i kdybychom teda uvažovali o tomto čísle, pokud se podíváme na těch 600 tisíc lidí bez státní příslušnosti v EU, 10 milionů na celém světě, tak Evropská unie skutečně asi nemůže nikomu udělovat lekce v této otázce. Vidíme, že ta čísla představují nějakých 0,7, 0,8 pokud jde o srovnání zatímco teda v Evropské unii, zatímco 7-8% představuje na mezinárodní úrovni, celosvětové úrovni. Mělo by to vést k určitému zamyšlení, které by se mělo především týkat těch, kteří i z celé generace žijí u nás na území EU bez státní příslušnosti. Proto bych byla velice ráda, abyste mi trošku vysvětlili, co to znamená, nebo jak jsme se dostali do těchto čísel, co mezi ně patří a tak dále. Možná jich tímto reagovat na otázku paní Ždanoky. Jsou zde lidé, kteří nemají ani občanství, ani nejsou ve státní příslušnosti na druhé straně, ale má to dopad na evropské občanství, protože občans, evropské občanství je samozřejmě důsledkem národního občanství. Čili o některé z těchto osob by Evropská unie měla projevit zájem, protože patří do této skupiny. Zároveň bychom měli zvážit ty nejlepší nástroje, jak pokročit této problematice, protože mám pocit, že opravdu je to taková velice výbušná situace. Je fajn, že jsme zorganizovali dnešní slyšení, ale musíme jít ještě dál. To znamená, přijímáme různé rezoluce, usnesení, které se týkají této problematiky na globální úrovni. Měli bychom asi zvážit to, co děláme v EU, a nejenom následky migračních toků, protože je zde opravdu specificky vnitroevropský problém, který podle mého názoru musíme řešit jako první. Děkujeme. Samozřejmě, že po tomto slyšení bychom měli hovořit o konkrétních akcích a krocích, nejde pouze o nějaké drobné diskuze. Určitě si myslím, že bychom měli připravit alespoň strategii Evropského parlamentu k této problematice po dnešním slyšení. Děkuji za to. Teď už ale bohužel jsme překročili čas, který jsme měli k dispozici. My samozřejmě se můžeme nechat nějakým způsobem vždycky unést, ale měli bychom to nějak nyní již dostat do konkrétních časových limitů, poprosit kolegy o odpovědi. A to, co se týká dětí, tak prosím neříkejte nám úplně všechno, protože toho se bude týkat druhá část našich prezentací. Pani Činiči, paní Ždanoka, tyto otázky, kdybyste byli tak laskaví a odpověděli na to, aniž byste se zatím dotýkali otázky dětí. Děkuji za všechny dotazy těch 600 tisíc. To se objevuje ve většině zpráv, ale souhlasím s většinou poslanců v tom, že my si vlastně nejsme jistí tím, kolik osob ve státní příslušnosti v EU máme. Toto je důvod, proč EMN platforma se snaží zmapovat reálnou situaci. Ovšem ne tak, že by šla přes členské státy, ale nevládní organizace abychom se snažili zjistit, jaké jsou skutečné problémy přímo v terénu. To znamená, že členské státy, prostě my nechceme, aby nám říkali členské státy, jak to vypadá, ale na základě této platformy a nevládních organizací chceme řešit nebo zmapovat celou situaci a pak eh, si členským státům, dobře, toto, toto, toto to jsou naše největší obavy. Dále. Italská poslankyně. Jistě. Musíme samozřejmě reagovat i na problematiku registrace migrantů, kteří k nám přijíždějí. Toto je podle mého názoru nelogické, abychom zde měli děti, které skutečně hmotně existují, hmatatelně existují, ale vlastně neexistují, nemohou chodit do školy. Konkrétně mám takový případ, kde jsem se obrátil na policii a řekl, tyto dvě děti prostě musí chodit do školy. My jsme použili legislativu, která se týká povinné školní docházky, aby tyto děti vůbec mohly chodit do školy, protože ten úředník žádal o nějaký certifikát, registraci a tak dále. Na jedné straně je realita, na druhé straně je fakticky přístup a proto my chceme celou situaci zmapovat. V rámci pracovní skupiny, A toto je odpověď, pro lotyšskou kolegyni. V rámci EMN máme pracovní skupinu, kde Lotyšsko i Estonsko jsou zastoupeny. My se snažíme učit, my se snažíme zjistit, jak vyřešit tuto problematiku. Ještě dva body, jestli dovolíte, abych nezdržoval. Náklady. Náklady všech těchto postupů Eh, byly zmapovány nevládní organizací Británii, která nám napsala. V tomto ohledu my jsme zahájili šetření. V tomto ohledu ve většině členských států, kromě Lotyšská a Velké Británie, mají děti možnost na právní podporu. Ve Velké Británii bohužel tyto procedury jsou docela drahé a proto chceme zjednodušit přístup lidem k těmto postupům. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Zástupkyně z Velké Británie to řekla velice přesně. Je nelogické, aby někdo měl statut osoby bez státní příslušnosti a najednou byl bez přístupu k jakýmkoliv službám. V Lucemburku právě jsme měli takový případ, člověk získal tento statut, ale neměl právo tam zůstat, protože neexistuje propojení mezi migračním právem s definicí osoby bez státní příslušnosti. Proto jsme museli spíše žádat o humanitární status. Většina procedur, které definují eh, neexistenci státní příslušnosti, vyžadují trvalý pobyt v dané zemi. toto já právě prosazuji v naší platformě. Včasnou registraci, samozřejmě v hotspotech například, orgány, které spolupracují s Frontexem, které mohou provádět registraci v případě, že děti nemají dokumenty, papíry, především když jsou bez doprovodu. Druhá věc je otázka, jak vytvořit toto propojení to bychom mohli udělat na evropské úrovni. Pokud máte statut osoby ve státní příslušnosti, musíte mít právo na pobyt v zemi, která vám tento statut udělila. Tím bychom mohli připravit legislativu, aniž bychom zasahovali do práv občanů. Právní náklady. V některých případech je opravdu šílené, aby bylo na dítěti prokázat důkazní břemeno ve většině členských států. Nebo v některých zemích eh, trvají na tom, že to bude žadatel. Ovšem dovedete si představit, že takovým žadatelem je dítě a že musí něco takového prokázat jako důkazní břemeno. My si proto myslíme, že parlament by se měl mít možnost připravit legislativu. EMN je připraveno využít veškerých našich zdrojů pro hlavní směry nebo to, co je zapotřebí všech ostatních mezinárodních organizací. Těch 600 tisíc to není to, co mě zneklidňuje, ale počet dětí a toho, že zde vlastně nemáme zmapovanou situaci v celé EU. Děkujeme, říká pan předseda jsem si jistý, že byste k tomu mohu říci mnohem více, ale máme zde ještě další úžasné řečníky. Paní Vajder, pan, chtěla byste se k některým konkrétním otázkům? Dobře, ano, neodpovím na otázky ohledně dětí, k tomu se dostaneme. Pouze několik otázek ohledně spolupráce s Radou Evropy. To byla výborná otázka. Tato spolupráce by mohla být opravdu užitečná protože Rada Evropy v této oblasti u občanství pracuje již déle než EU. Dokonce má úmluvu, Evropskou úmluvu, která se týká občanství. Mnoho dovedností a poznatků a není tam žádný problém kompetencí z EU. Skutečně Rada Evropy na tom pracuje dlouho, nevím, jak to funguje politicky, ale pokud jde o odborníky, dokumenty, informace, tato spolupráce je dobrá. Nedostatek statutu práva na pobyt v případě, že nemáte státní příslušnost, žádný členský stát eh, ještě eh, neprokázal, že jejich postupy pro determinaci občanství by mělo zároveň umožnit eh, to, že tento člověk bude mít statut člověka ve státním příslušnosti v, v nízozemí. Bohužel je tam určité riziko, mm, i když eh, vláda nám tvrdí, že takovou dedikovanou proceduru mají k dispozici, která ale nepovede ke statutu osoby ve státním příslušnosti. To bylo takový velice problematický precedens. Ostatní státy řekly, ano, my uznáme statut takové osoby a bude to propojeno i s právem na poběd a bude to na základě ad hoc situací. Nebude eh, se tomu věnovat ale nějaká dedikovaná či samostatná procedura. Dále, já nevím, zda jsem, zda jsem úplně jsem schopná odpovědět na dotaz, který se týká legislativy ohledně toho, kdo je osobou bez státní příslušnosti, co se má dít s těmito osobami na základě stávající legislativy, například návratová směrnice. Člověk na základě ní může být zadržen pouze, pokud tam je rozumná možnost nebo nějaké um, rozumná možnost do budoucna návratu této osoby. Ovšem my se ptáme, jak by, by to bylo v případě osoby bez státní příslušnosti uvažovat o takové možnosti. V nové EU legislativě otázky eh, migrantství, především s ohledem na osoby bez státní příslušnosti, vyžadují ještě vysvětlení. Postup, který determinuje osoby bez státní příslušnosti, prostě by měl být stanoven na evropské úrovni. A potom tam byly dotazy ohledně definic, jestli mohu stručně. Já hovořím velice ráda o definicích definice osoby bez státní příslušnosti, neobčané například v Lotyšsku nebo Estonsku. To je věc, která se řeší mezi místními vládami a mezinárodními institucemi. Lotyšská vláda se na tyto občany nedívá jakožto na občany nebo osoby bez státní příslušnosti. To je problematické, protože mezinárodní právo definuje osobu bez státní příslušnosti jako osobu bez občanství, je takový binární koncept. Na mezinárodní úrovni můžete být buď občanem, a pokud nejste, tak jste osobou bez státní příslušnosti. Nic mezi tím neexistuje. Takže je nemožné, aby stát řekl, my máme skupinu lidí, kteří v podstatě nejsou občany. Prostě i když jsou to druhořady občané, tak jsou to občané a v tom v důsledku toho i občané EU. Nebo to nejsou občany a v tom případě nemají státní příslušnost. To, nemůžete to kontrolovat. Buď je teda nezahrnete mezi občany, ale, ale potom teda v podstatě se to už řídí mezinárodním právem. V Lotisku je to politicky velice ožehavé téma. Nevím, co by bylo lepší pro emancipaci této skupiny, ale na mezinárodní úrovni, když to jsou lidé bez občanství, usadí se někde v zahraničí a mají tam děti, například v Nizozemí dva, dvě osoby bez státní příslušnosti. Takové dítě, které by se v národě mohlo být registrováno jako osoba bez státní příslušnosti v Lotisku, no, no ale má určité, pra, určitá práva v zemi, kde se narodilo, ale musíme se dohodnout na tom, že nemá státní příslušnost, že v Lotyšsku by nemělo státní příslušnost, čili je tam takové vákum v těchto definicích. Zahrnutí nějaké další kategorie by nemělo smysl. Buď lidé prostě mají občanství nebo nemají státní příslušnost. Pokud tuto binární povahu narušíme, tak bychom skutečně si myslím zasáhli do, do všech těchto definic. Takže, takže vy jste se zmínila o tom, že vaši kolegové pracují na doktorantské práci. V tomto ohledu to skutečně eh, mohu pochopit. To je opravdu úžasná oblast. Není to nic pozitivního, je to samozřejmě nesmírně negativní, že doktorantské práce na toto téma se budou psát. To je pravda, ale je to nesmírně zajímavé. Ve čtvrtek nám naši kolegové odjíždějí často trošku dříve, tak proto se dívám na ně, aby mohli chviličku ještě zůstat. Já vím, že ve čtvrtek odpoledne je to obtížné. My jsme pozvali i komisi a Radu Evropy, komisi pro lidská práva, ovšem nemohli se zúčastnit. A nyní další tři řečníci, jestli dovolíte. Já vás poprosím všechny tři, abyste svou prezentaci udrželi na úrovni deseti minut, možná nějaké shrnutí a poté, aby mohli naši kolegové položit dotazy, protože budou muset odejet dříve. Takže 6 až 7 minutek každý tak nějak shrnutí vaší práce a poté mít prostor pro dotaz je dobře. Marina Kraus, která je eh, která zastupuje UNICEF a je to poradkyně pro tuto problematiku. Děkuji. Už tady mnohé zaznělo, tak já možná trošku zareaguji na některé otázky, které zde zazněly takovými eh, trošku provokativními myšlenkami. Ale Nejprve vám tedy děkuji za to, že eh, jste zorganizovali dnešní zasedání, že můžeme hovořit o tomto velmi zajímavém a důležitém tématu. To, že se tomu eh, dnes věnujeme, je důkazem toho, že bereme tuto věc vážně a snažíme se dobrat nějakých výsledků. Na tomto slajdu se dívejte hlavně na modrou barvu. Tam jsou, modře jsou totiž vyznačeny děti. A Otázka dětí mezi osobami ve státní příslušnosti se v podstatě znovu dostala na pořad dne. Ona vlastně se z toho pořadu dne nikdy úplně nestratila, ale nyní opravdu tomu dáváme obzvláštní e, prioritu, velký důraz. Takže tady vidíte, že jeden ze tří žadatelů o azyl v Evropské unii je e, dítě a je jich asi 400 tisíc za poslední několik let. E, oranžově a zeleně jsou vyznačeny osoby, které buď nemají známou státní příslušnost, nebo jsou bez státní příslušnosti zde vidíte, že v roce 2016 asi 2,5 eh, žadatelů o azyl eh, v Evropě eh, byli tedy registrováni jako bez státní příslušnosti nebo s neznámou státní příslušností. A konkrétně z nich bylo 11 315 dětí. Ale upozorňuji, že takhle to nevypadá jako nějak obrovské číslo, ale i těch 11 tisíc 000 je eh, o 11 tisíc více, než bych mělo být. Co to znamená být tedy bez známé státní příslušnosti nebo eh, bez státní příslušnosti. Vlastně ty definice se liší a dnes ani nemáme harmonizovanou definici v Evropské unii takže ne, není dokonce ani jasné, co má kdo dělat ve které fázi. Takže třeba do Evropy se dostanou děti, kteří eh, pouze na sobě mají oblečení, nemají žádné doklady, žádný, eh, vlastně, mm, žádnou možnost, jak je vůbec identifikovat. Dostanou se do těch hotspotů. A teď vlastně zásadní otázkou um, je, co tam s nimi můžeme dělat, protože my nemáme úplně jasný mandát, buď od EASO nebo Frontexu nebo jiných agentur, abychom tedy nějakým způsobem uplatňovali stejné statistické kategorie, eh, abychom k tomu přistupovali stejně. To bychom určitě udělat mohli. Tohle je v rámci mandátu eh, evropských institucí identifikovat jasně roli Frontexu, roli EASA, roli také Eurostatu. Eh, tak aby bylo jasné, že všechny ty děti jsou zaregistrovány eh, v té eh, příslušné kategorii. Jinak otázka státní příslušnosti není problematická pouze pro imigranty, přistěhovalce, uprchlíky, ale jak už tady říkali ostatní, jsou děti, které eh, se narodily v Evropě a které v Evropě žijí eh, dlouhodobě bez eh, vlastně v jakémsi váku. Může to být v Itálii nebo na Balkáně mm, Eh, Jean Lambert dokonce říkala, že, že jsou vlastně i eh, velmi náročné návratové postupy, kdy tyto děti jsou vlastně někam navráceny, aniž by vlastně měly jakékoliv, eh, jak, jakékoliv doklady, jakoukoliv identifikaci těchto dětí. Takže jak je tedy možné, že dokážeme tyto děti navrátit, ale nedokážeme je regularizovat? Tady se vlastně rozvírá propast. Tady máme tři takové důležité příklady. Tady jsem Mm, vlastně chtěla vysvětlit, kdo ty děti jsou. A v podstatě jsou zas, jakoby zástupci tří velkých skupin. Nahoře vidíte dívku, která má tři roky, jmenuje se Siba, její otec je Syřan, otec, její matka je Syřanka, její otec zemřel na cestě. Rodiče vlastně neměli možnost legalizovat svůj sňatek před Eh, útěkem ze země. A eh, protože eh, vlastně podle jejich, zem, podle jejich zákonů matka nemůže předávat svou státní příslušnost dětem, ona, ta Siba, která nyní žije v Německu, je bez státní příslušnosti a v podstatě tím je velmi zkomplikován celý její postup, tedy žádání o státní příslušnosti a může to dospět až k tomu, že ji bude úplně zamítnut. Potom ty dvojčátka napravo, Bram a Xandra, Ti se oba narodili v eh, Nizozemsku. Její, eh, jejich matka byla vlastně převedena převaděči eh, z Číny do Nizozemska. Ona sama se nikdy nezaregistrovala ani v Číně a vůbec není možné, aby tedy ona svým dětem dala nějakou státní příslušnost, protože tam jsou to, je tolik mezer v zákoně. Pokud ona se tedy nevrátí do Číny a tam si, se neregularizuje, tak tyto děti budou nadále zaregistrovány eh, jako bez známé eh, státní příslušnosti. A potom um, úplně nalevo, te, na, nalevo dole zase je otázka Romů, zastupuje je Besim. Eh, který se narodil v Řecku. Eh, a zase matka v době jeho narození nemohla mm, eh, zaplatit za registra- registrační poplatky. A od té doby už se tedy vrátila do své země původu, ale vlastně taky nemůže to dítě zaregistrovat, protože nemá ty jeho doklady o narození. Takže, jak vidíte, tady jsou tedy eh, různé typy eh, problémů, ať už se ty děti narodily na cestě v Evropě, eh, rodičům, kteří neměli příslušné doklady a podobně. A vidíme, že jsou tedy miliony dětí na, na světě, které prostě se narodí, vyrostou, aniž eh, by kdy byly eh, zaregistrovány. Ale vlastně až teď prismatem migrace si uvědomujeme, jaký je to problém. Tady zase máme příklad Mukasy z Ugandy, který která vlastně se obrátila na soudy po té, co tři, její 13-letá dcera byla znásilněna. Ale eh, problém byl, že eh, nemohla prokázat, kolik eh, té dívce bylo přesně let, že jí bylo tedy 13, že byla nezletilá a tudíž to soudní řízení bylo pozastaveno. Takže Tady vidíte, že to vede k obrovským problémům a zdůrazňuje to, jak naléhavá otázka to je. Takže můžeme ukončit tento problém? Ano. Můžeme uzavřít tu mezeru eh, v otázkách re, eh, registrace narození? Můžeme. Například i na Balkáně, kde Evropská unie je velmi aktivní v rámci eh, procesu rozšíření tak tam zase máme obrovské, obrovské propady. Tam jsou eh, děti, které se třeba eh, rodí v, eh, v Bosně vůči, tedy rozdíl vůči těm národním, tedy dětem se státní příslušnosti tam je asi 40 tisíc, tak nemohli bychom uzavřít tuhle tu mezeru, určitě bychom mohli. Pokud byste vycestovali do té země, tak byste se s nimi seznámili za pár dní se všemi, takže určitě je to možné. A přitom eh, problém tedy je asi nedostatek zájmu i ze strany institucí. A určitě si myslím, že to je příležitost pro Evropskou unii ve chvíli, kdy tedy ehm, jsme ehm, zaangažováni v tom eh, procesu rozšíření Evropské unie. Můžeme tedy zajistit, aby eh, otázka osob bez státní příslušnosti byla součástí každého dialogu o práv, základních právech, o přistoupení, o, o přidružení a podobně. Ehm, další slide, tady vlastně nemusím říkat všechno, protože už to hodně zaznělo. Takže eh, zásadně důležitý, důležité jsou ty postupy pro určení statusu osoby v státní příslušnosti a Důležité je eh, klasy také otázky, jak bychom mohli podporovat um, státy mimo Evropskou unii, aby eh, vlastně eh, postoupili v eh, této otázce, aby bylo možné mm, nějakým způsobem začít řešit otázky osob bez státní příslušnosti i v těchto zemích. Jak UNICEF a UNHCR jsme tedy propojili síly, abychom vytvořili jakousi koalici abychom zvýšili povědomí o této věci. Zvláště že je opravdu možné eh, tento problém vyřešit, ukončit. Eh, cílové země v Evropě jsou Norsko, Nizozemsko, Albánie, Rumunsko, Srbsko, eh, bývalá Jugoslavská republika Makedonie, Kosovo. Tam vlastně probíhají v tuto chvíli zacílená opatření a snažíme se opravdu to problémy ukončit. Mhm. Eh, důležité je například eh, revize migrační agendy, eh, migračního rámce, také vlastně diskuse o takzvaném globálním kompaktu, kde vlastně se hovoří o tom, jak se řídí migrace globálně. A také je důležitá role parlamentu aby vlastně ke konci roku eh, se komise musela zodpovídat i aby členské státy se musely zodpovídat ohledně eh, implementace. Takže je obrovsky důležité zároveň eh, mít správné statistiky, protože bez statistiky není možné změřit pokrok. Děkuji. Děkuji, předám slovo paní Van Vaz z Institutu pro problematiku osob státní příslušnosti a inkluzi. Děkuji za možnost dnes zde vystupit. Můj institut řečí, řeší problematiku osob bez státní příslušnosti globálně, ale mm, zamyslím se především nad touto problematikou za poslední dva roky. Podíváme se na to, jak to vypadá především v Evropské unii. Zmíním se o třech základních věcech, které už tady byly trochu probrány. Především jde o tom, jak, proč a co je tím problémem. Takže o co, o co se jedná, jaký je ten problém? Je to otázka prevence eh, absence státní příslušnosti především u dětí. Je dobře, že hovoříme o pozitivních opatřeních, o tom, že chceme, aby každé dítě mělo právo na státní příslušnost a já zakrátko vysvětlím, jaký je rozdíl mezi přístupem pozitivním a negativním. Slyšeli jsme od předřečníků o tom, jak je důležité, aby dítě mělo státní příslušnost, protože mu to umožní přístup k základním právům, k účasti na společenském životě a k různým um, důležitým službám. Je to součást eh, společenské identity. Eh, na druhé straně stojí nejistota a zranitelnost pro děti a také třeba si uvědomit, že se jedná o Problém, který se později v životě řeší mnohem obtížněji. Nemůžeme tedy těmto dětem říct, se počkejte, až budete dospělí, pak se vaše problematika eh, absence státní příslušnosti sama vyřeší. V žádném případě naopak se ještě více eh, zkomplikuje teď krátce o tom, eh, v čem tento problém spočívá v Evropě, o co se zde vlastně jedná a proč eh, eh, je absence státní příslušnost problémem dětí, které by měly být Evropany. Jedním z důležitých důvodů celé situace je to, že chybí určitý té pojistky eh, v národní legislativě, kterými by se zajistilo, že všechny děti získají státní příslušnost eh, buď to při narození nebo co nejdříve poté. Je tady řada zemí v EU, které mají takové pojistky, ale které se týkají pouze dětí narozených na území. V případě, že rodiče jsou bez státní příslušnosti, ale u, jsou tady děti, které nemohou jak se podědit státní příslušnost od svých eh, rodičů, což eh, znamená eh, velké nepochopení problematiky získání státní příslušnosti. Jsou zde sice určité pojistky, ale některé z nich jsou skutečně nadizajnovány velice špatným způsobem a musí být revidovány. I některé země, které mají dobré, na, dobrou legislativu, ji špatně aplikují. U většiny dětí narozených eh, v Evropě eh, se získá státní příslušnost automaticky od rodičů, je to snadná věc, je to běžný způsob. Ale v případě dětí bez státní příslušnosti je situace taková, že kompetentní úřad musí být dobře obeznámen s platnou legislativou, uplatnit eh, veškeré odborné pojistky, musí dobře identifikovat eh, situace, správně aplikovat legislativu, informovat rodiče o příslušných postupech a všechno toto eh, vyžaduje velké množství pozitivní energie. Je potřeba nasadit velikou ochotu a odhodlání, aby se stávající legislativa mm, uplatnila. Často děti nabidou státní příslušnosti, ale v podstatě pro ně nemají důkaz, protože nebyly, eh, nedostali eh, osvědčení o narození, nedostalo se jim rodného eh, listu. Je tady tady celá řada věcí, které se musí vyřešit. Tady bych to měla schrnout a hovořila o tom i paní Svajdr. Tak problém vlastně spočívá především v tom, že jsou zde děti, které se v Evropě narodí a které by tím pádem měly mít státní příslušnost právě proto, že jsou tady nějaké mezinárodní závazky našich států, ehm, nebo proto, Eh, že získali státní příslušnost podle splátných zákonů, ale není proto důkaz, nemají proto eh, důkazy a proto zůstanou ve státní příslušnosti a tím pádem jim chybí i ta vazba na evropské občanství, které samozřejmě závisí na tom, že máte státní příslušnost členského státu. Takže to je ten problém, o kterém hovoříme. Teď krátce o tom, jak. Eh, tady bych chtěla zdůraznit především to, že jak postupovat, to je v podstatě jasné. My totiž víme, jak funguje legislativa o státní příslušnosti, víme, jaké jsou tady závazky, právní závazky členských států, takže i když nám chybí komplexní statistiky, tak je jasné, jak postupovat. Víme, co bychom měli dělat, alespoň v případě dětí ve státní příslušnosti. Důležitým nástrojem eh, je úmluva mm, z roku 1961 o snižování počtu osob bez státní příslušnosti a je důležité, eh, aby se propagovalo eh, mm, to, aby všechny členské státy přistoupily k této úmluvě, protože devět členských států tak doposovat neučinilo a my doufáme, že se to v Brzku napraví. Ještě chci říct, že pět z těchto států ovšem má eh, dobré pojistky v rámci vnitrostátního právního systému pro děti, které se bez státní příslušnosti narodí na jejich území. Takže tam to přistoupení k té úmluvě není tak důležité. Ale co je důležitější, je, že všechny členské státy Evropské unie mají mezinárodní závazky eh, prosazovat eh, práva všech dětí na státní příslušnost přistoupením k instrumentům o lidských právech, včetně eh, charty o právě právech eh, dětí. Takže tady konkrétní nástroje jsou a členské státy mají povinnost eh, realizovat práva dětí na státní příslušnost a to takovým způsobem, který je v souladu se všeobecnými zásadami o nejlepším zájmu dětí a v souladu se zásadou nediskriminace. Výbor CRC, který dohlíží na implementaci úmluvy práv, o právech dětí, sehrává aktivní roli při monitorování a vypracovává doporučení o implementaci eh, této mezinárodní normy. A co bude asi zajímavé, je to, že 16 z 28 členských států EU už dostalo doporučení od eh, výboru CRC, které se týkají konkrétně této problematiky v okamžiku, kdy se eh, výbor pro práva dětí zaobíral příslušným členským eh, státem. Eh, jde o Českou republiku, Estonsko, Nizozemsko a další členské státy Evropské unie, takže je třeba chci říci, že jsou tady povinnosti v oblasti přiznávání státní příslušnosti a jsou tady i další eh, rámce, které nám poskytují vodítka, jak postupovat, například rámec eh, pro eh, udržitelné cíle, který podporuje hm, poskytování právní identity a registraci při narození, což je povinnost platná pro všechny země na světě. Pak jsou tady studie které už máme k dispozici, které uvádějí osvědčené postupy, eh, kampaň UNHCR, která například eh, pomáhá pochopit eh, postupy, které pomáhají předcházet tomu, aby vznikly osoby bez státní příslušnosti. Na závěr několik slov o tom, proč, proč problematiku řešit. O tom už jsme tady dnes hodně slyšeli. Mluvili jsme o tom, že hrozí, že poroste počet dětí bez státní příslušnosti i v rámci Evropské unie zejména pak v důsledku současné migrační situace. Ale také je důležité říci, že roste pozornost e, vůči této problematice, e, dochází k takové mo- mezinárodní mobilizaci a to si myslím, že je velice dobré e, i pro EU, která by se na to měla podílet. Probíhají nejrůznější kampaně, včetně kampaně UNHCR, nebo ta koaliční kampaň, o které hovořila předřečnice, celá řada dalších iniciativ. Ale Kromě těchto pozitivních iniciativ a kromě té pozitivní dynamiky, které můžeme využít, je důležité věnovat pozornost také eh, tomu riziku rostoucího počtu těchto osob. V migračním kontextu se dostáváme do takové komplikované situace, která sebou nese riziko, ale pak je tady další riziko, a to se týká situace tureckých občanů mimo Turecko, kteří v řadě případů kterým v řadě případů hrozí odebrání státní příslušnosti v reakci na eh, nezdařený státní převrat. Eh, prozatím eh, se to týká 130 osob, které byly navráceny do Turecka a hrozí odebrání státní příslušnosti dochází k dalším incidentům, o kterých jsme informováni, pokud jde o odpírání konzulárních služeb občanům Turecka, kteří žijí v zahraničí. Eh, bylo prozatím zdokumentováno na 800 takových případů, z nich 76 se týká upření eh, eh, vydání průkazu totožnosti či pasu tureckým občanům či dětem. Jsou zde tedy tyto oblasti, které vzbuzují e, obavy a to je jenom další důvod, proč by Evropská unie měla brát celou věc velice vážně. Děkuji. Again, I'm just conscious that we might lose members, so... Já se trošku jenom obávám toho, že přijdeme o většinu našich um, posluchačů, našich kolegů, ale samozřejmě, že jsme si vyslechli velice rádi tyto zajímavé prezentace, ale prostě jsem chtěla, abychom měli čas i na položení dotaz. Market Tubes je další, zastupuje Evropskou komisi, je koordinátorkou pro práva dětí od roku 2011. Je to jednotka pro základní práva na DG pro justici, takže prosím, dávám vám slova a děkuji vám za to, že jste mezi nás přišla. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, já se budu skutečně snažit o stručnost, pokud jde o Radu Evropy. 19. května Rada Evropy rovněž přijala akční plán ohledně ochrany dětí v rámci migrace dokonce hovoří o tom, že možná založí takový výbor, pokud jde o boj proti této problematice pro rok 2018-2019, takže na to se můžeme těšit. V prosinci 2014 došlo k tomu, že Rada pro imigraci v Irsku hovořila právě o takovém dítěti bez doprovodu, bez státní příslušnosti a trvalo 6 let než se vůbec eh, začal řešit tento problém dokonce 12 let eh, do okamžiku, kdy získal dokumenty. Hovoří se tam sice o dětech, které se narodily v Jersku, ale ne o migrujících dětech na základě mm, eh, místní legislativy, to znamená, že tam vlastně oficiálně nemají osoby bez státní příslušnosti. Advokát diskreční status, to má samozřejmě veliký dopad na tuto problematiku například eh, potom i výsledky velice často sourozenců v rámci toho postupu byly různé. Praktické záležitosti my chceme připravit takovou malou studii, která bude mapovat výzkum této oblasti, především pokud jde o práva romských dětí a otázka státní příslušnosti či její absence bude jedním z problémů. Pokryjeme členské státy toto studii, ale zároveň i země rozšíření. 12. čtvrtý přišla komise s, se sdělením, o kterém jsme zde již hovořili, a my e, se tam snažíme zabývat i problematikou absence státní příslušnosti. ENS, UNHCR, to všechno jsou organizace, na kterých stavíme. Dále prezentace z listopadu na fóru ohledně práv dětí bez státní příslušnosti se rovněž věnovala této problematice, čili praktická opatření, rychlé komplexní identifikování dalších kroků. Tyto děti prostě musí být co nejrychleji identifikovány, registrovány, potřebujeme uniformní data v celé EU zda teda skutečně jde o dítě oddělené od rodiny s rodinou, či bez doprovodu, zda má občanství, nemá občanství, má nějakého poručníka a tak dále, protože víme, že tyto děti často nejsou registrovány. Čili měla by těmto dětem být udělána priorita i v, v různých přehraničních procedurách děti bez státní příslušnosti. Tam je i problém genderové diskriminace, čili na to se snažíme poukazovat a zvyšovat povědomí. Adekvátní příjem či přijetí těchto dětí na našem území, aby měli právo na vzdělání, zdravotní péči, bez ohledu na status. Já si myslím, že to je opravdu uh, něco pozitivního, že jsou zde možnosti dalšího zlepšení či propracování celé problematiky dále. Je to procedura pro stanovení statusu těchto osob, nejen pokud jde o asyl. Tato procedura eh, by měla být prioritou, to znamená determinace statutu. Dále je to otázka doprovodu pro všechny děti bez doprovodu, vytvoření evropské sítě těchto pečovatelů se připravuje dlouhodobá řešení. My se snažíme podporovat členské státy v zajištění toho, že takový postup pro stanovení statutu existuje a zároveň vyřešení této problematiky pro děti, které nebyly navráceny, především ty, které e, již žijí v dané zemi další dobu. A my samozřejmě budeme sledovat všechny kroky pro EU i pro jednotlivé agentury, doporučení pro členské státy a tak dále. No a pokud jde o financování, my, my zde máme eh, přípravu, pokud jde o péči eh, o tyto děti. Vyhlásili jsme k tomu veřejnou nabídku. Budou to děti migrantů, včetně dětí bez doprovodu, kterých se to bude týkat, nebo občané třetích zemí. Tam eh, se to musí řešit co nejrychleji, opravdu eh, rutinním způsobem velice rychle stanovit statut takového dítěte jakožto součást integrovaného přístupu. Protože často tyto děti jsou ve státní péči dlouho a nic se neděje v oblasti vyřešení jejich eh, statutu práva na pobyt. Máme tam sekci v naší bibliografii, která se odkazuje na všechny tyto dokumenty data, komunikační úsilí v tomto ohledu rovněž probíhá zvýšení viditelnosti těchto eh, problémů těchto dětí. Doufáme, že konkrétní výsledky uvidíme co nejdříve. Děkujeme. A nyní společný společné slyšení s výborem pro petice Máme zde právě petici, kterou položil, předložil Chris Nash, a který zde vystoupí jako ten, který předložil tuto petici a zároveň eh, je i spoluzakladatelem Evropské sítě pro tuto problematiku. Tato petice Evropské sítě hovoří o naléhavé potřebě jednat, abychom ukončili tento problém dětí bez státní příslušnosti. Žádá se o konkrétní kroky, komplexní přístup, určité záruky v této oblasti. To znamená, že občanství by mělo být uděleno dětem, které se narodily na území daného státu mm, co nejdříve po narození, aby měli přístup k registraci aby došlo k zamezení tohoto. Proto nevím, proč to zde říkám, je to samozřejmě na vás, já si nepíšu tyto poznámky, ale neměl jsem to přečíst, protože to je věc, která, o které nám něco řekne eh, již další řečník a pak budeme mít možnost na otázky. Určitě to řeknete lepším ještě eh, způsobem, než jsem to řekl já. A dokonce nás čeká i krátké video, takže prosím. Děkuji, děkuji. Děkuji. Ano, já samozřejmě, jestli dovolíte, tak, aby, tak bych chtěl umožnit co možná nejlepší eh, dobu na otázky a odpovědi, takže za chviličku vám ukážu to video. Nezastupuji zde pouze eh, mou organizaci, je to opravdu 110 členských zemí, ale máme zde 20 devět členů, které podepsali tuto petici. To znamená, že žádáme, aby Evropská unie něco udělala v této oblasti. Zahájili jsme naši kampaň v roce 2015 a nikdy jsme si nemysleli, že získáme takovou velkou podporu. Toto je důkazem toho, že je to problém, který se opravdu těší velké pozornosti veřejnosti a i našich voličů. Nebudu zde číst tu petici, pane předsedo, já myslím, že se nám to povedlo dobře schrnout. Jestli dovolíte tři důvody, proč jsme s touto petici přišli. Na základě výzkumu, který jsme provedli v roce 2015, eh, je to zpráva eh, o této problematice zjistili jsme, že více než polovina evropských států neimplementovala povinnost eh, udělit občanství těmto dětem, které se narodily na jejich území. My potřebujeme návrat k tomu základnímu přístupu a zde jsou tři základní kroky. Více států a aktérů si musí uvědomit tento problém. Dnešní slyšení je dobrým příkladem. A pokud je o řešení, to je jednoduché. Legislativní změny, které nejsou nákladné a nebudou zasahovat do suverenity členských států ohledně přístupu k občanství. No a samozřejmě implementace v praxi. Tam se budeme zabývat, nebo bo Laura Verejna i Margaret se ji zmínila o mnoha důležitých věcech. Součas identifikace těchto lidí, v případě, že rodiče nemají státní příslušnost nebo prostě nemohou na své děti přenést občanství. Proč jsme zahájili tuto petici? Abychom poukázali na tuto problematiku, na děti, které jsou v centru pozornosti, si dovolíte tak krátké video eh, rozhovory s dětma v průběhu našeho výzkumu. Nationality.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 So I think the, uh, stories of... Takže jak vidíte, Erik, Andrea, Marie, to jsou příběhy těchto dětí, šílený dopad toho, když vyrůstáte ve státní příslušnosti, nejenom nemáte právo na přístup k prá- na, teda na svá práva, ale na naplnění potenciálu těchto dětí. Žádné dítě si nebolí tuto cestu samo, není to jejich chyba, není to ani v jejich zájmu. Máme zde Evropskou chartu základních práv, která ale neobsahuje konkrétní práva na občanství. V článku 24 se hovoří o tom, že stát musí přijmout určitá opatření, aby zajistil blaho dětí a jejich nejlepší zájem. To si myslím, že je i důvodem, proč zde máme parlamentní meziskupinu, která se zabývá touto problematikou. My jsme zorganizovali tři předchozí takové akce s touto meziskupinou Evropského parlamentu a myslím si, že to je zajímavý postup vpřed, pokud jde o konkrétní kroky v této oblasti. Myslím, že to dlužíme nejenom Marii Andrej a Erikovi, ale tisícům jiných dětí bez státní příslušnosti v EU. A tím si myslím, že můžu ukončit mé vystoupení, abychom mohli vést zajímavou diskusi s vašimi poslanci. Děkujeme, děkujeme Krisi, děkujeme našim třem úžasným panelistům. A velice rychle. Zde máme ještě teda dva řečníky. Chris opět vystoupí. Můžete samozřejmě počkat na tu další část. Pan Mamikins ovšem chtěl vystoupit nyní, takže prosím. Děkuji za slovo. Já jsem se chtěl zeptat. Raymond Pejunis, prezident Lotyšska, v květnu letošního roku oznámil, že bychom měli udělit občanství eh, nově narozeným dětem rodičům bez občanství, to je pozitivní, ale nejsem příliš optimistický. Proč? Protože jde o implementaci těchto dobrých záměrů. Já jsem bývalý novinář a toto je vlastně to byl čtvrtý prezident, který přišel s takovým prohlášením. V Lotisku ovšem nedošlo ke změně tohoto, této legislativy. V 95. roce Národní parlament přijal zákon ohledně statusu bývalých eh, občanů eh, z SSR, kteří nejsou občany Lotyšska nebo jiného státu, reguluje status tzv. lotyšských neobčanů. Sovětský svaz eh, se rozpadl před více než čtvrtstoletím, ale lidé s oficiálním statusem bývalých občanů Sovětského svazu prostě žijí na území Evropské unie. Je tam více než 6 tisíc dětí s tímto statusem v Lotyšsku. Otázka zní, co si myslíte, že by mohl udělat Evropský parlament, aby změnil tuto situaci pro nově narozené děti těchto občanů bez státní příslušnosti v Lotyšsku? Možná, kdyby alespoň jeden z našich řečníků panelistů mohl reagovat na tuto otázku. to je asi obtížné nějak říci nějaký mm, závěr z toho vyvodit. Paní Žanoka se zmínila o tom, že je to dlouhodobý problém. Chcete se tomuto dotazu věnovat nebo, nebo počkáme ještě na další dva řečníky? Identifikace, ochrana osob s eh, státním příslušnosti. Můžeme na to počkat? Víte, já vím, že ještě tak odpoledne, to je opravdu to je šílené lidé odjíždějí na letiště na vlaková nádraží, protože jinak byste museli zůstat do zítra, podobně jako se to často stává mně. Pane Mamikin, si můžeme počkat teda ještě na um, možná po dalších dotazech byste mohli z toho vyvodit nějaké závěry. Takže rovnou k Melanie Kana která vede sekci na UNHCR, která se zabývá ochranou těchto lidí ve státním příslušnosti. 6 a 7 minut, prosím. A vítáme vás samozřejmě. Děkuji jménem UNHCR. Děkuji oběma výborům za to, že mi dali tuto příležitost hovořit na dnešním slyšení. Budu se řídit vaším doporučením, pane předsedo. Měla jsem tady um, takovou, uh, takový úvodní projev, který by ale trval asi 10 minut, ale já se tedy pokusím tak trošku to proběhnout, možná něco dodat sama za sebe, potom uh, možná předložit pár um, konkrétních doporučení pro země EU. Většina lidí zde si asi vědoma toho, že v roce 2013 ostartovalo u UNHCR velmi takovou ambiciozní kampaň pro ukončení problému osob státní příslušnosti. Eh, je velmi dobře, že mm, eh, tento parlament si, se začal zabývat tímto tématem, že už eh, vyzývá také členské státy prostřednictvím usnesení, aby se tím začaly také zabývat. V roce 2019 8 UNHCR bude organizovat událost na vysoké úrovni. To vlastně by mělo být ehm, jaksi uprostřed celkové doby trvání této kampaně já doufám, že tam opravdu už představíme eh, některé eh, úspěchy toho, že se nám podařilo dosáhnout, ale také budeme hovořit o výzvách a problémech. Eh, určitě se také snažíme podpořit ostatní, aby s tímto směrem vystupovali. Tady vlastně jsme hodně hovořili o identifikování těchto osob a o řešeních problémů. Něco už z toho řešení tady zaznělo. Tak zaprvé je tady ten postup pro určení osoby ve státní příslušnosti. Tady je asi potřeba zdůraznit, že téměř všechny členské státy EU jsou stranami eh, úmluvy z roku 54 o statusu, statutu osoby státní příslušnosti jedinou výjimkou je pr Estonsko, Malta a Polsko. Mm tohle eh, si myslím, že by ty členské státy měly přece jenom eh, napravit do eh, té konference v roce 2019. Takže ta úmluva z roku 1954 samozřejmě pro své signatáře znamená určité povinnosti. Ehm, Mm, není tam ale konkrétní eh, požadavek v této úmluvě, aby eh, tyto státy začaly eh, vlastně s tím řízením pro určení osoby ve státní příslušnosti, ale mm, v podstatě je to tam naznačeno. A je tedy překvapující, a je to vlastně obrovská mezera v implementaci, že vlastně jenom eh, hrstka členských států eh, má konkrétní postupy pro určení eh, osob bez státní příslušnosti. Jsou to země jako Francie, Španělsko, Itálie, Spojené království, Maďarsko a Lotyšsko, ale je potřeba udělat více proto, abychom zajistili, že existují spolehlivé postupy v celé Evropě. Co se týče zdrojů, které by mohly pomoci, je vlastně taková příručka UNHCR pro určení osoby bez státní příslušnosti. Tady vlastně se eh, dávají různé rady ohledně toho, jak bych se dalo nastavit takovéto řízení, takovýto postup pro určení osoby bez státní příslušnosti. Potom máme taky eh, takový, eh, takovou praktickou příručku, která by také možná mohla pomoci. Jeden z problémů, o kterém se zatím příliš nehovořilo, je, že e, e, řada lidí se tady obrací e, spíše na asilový systém, i když vlastně nemají obavy z persekuce ale je to vlastně situace, kdy oni mohou jenom ztratit a vlastně mohou ztratit i asilové migrační systémy, protože tím se samozřejmě zatěžují tyto systémy, co se týče jejich efektivity. A Naopak osoby bez státní příležitosti mm, zase nemohou přispívat společnostem, v nich žijí a je pro ně těžké eh, získat azyl. jak jsme říkali, jsou tady nejrůznější registrační po, po, postupy v Evropské unii v tom migračním kontextu. Některé e, e, země tedy postupují na základě žádostí dané osoby, e, některé zase potřebují doklady o osobách ve státní příslušnosti. Některé státy vlastně vůbec nemají žádnou možnost registrovat někoho bez státní příslušnosti tam vůbec není žádná možnost. Takže tady máme tedy různé mm, modality, které je potřeba řešit. Údaje také ukazují desetinásobný nárůst v počtech lidí, kteří žádají o azyl. A u nich je tedy eh, vlastně eh, zaškrtnutá eh, kolonka neznámá státní příslušnost. Ve 14 členských zemí když vlastně tahle ta kategorie neznámá, se to číslo zvýšilo se 2400 v roce 2012 až na 20 000 v roce 2016. Některé z těchto osob jsou určitě bez státní příslušnosti. A vzhledem k ochraně, na kterou mají tyto osoby nárok, a vzhledem k tomu, že také členské státy mají nárok eh, vědět, kdo je na jejich území, takže schopnost registrovat osoby jako ve státní příslušnosti je velmi důležitá a měla by tedy být eh, eh, umožněna všude v Unii. A ještě jeden poslední problém, který rychle zmíním, to je nedostatek povědomí o problému ve státní příslušnosti. To vlastně platí pro policii, pro Eh, zaměstnance eh, Frontexu pro eh, pohraniční stráže a další. To je opravdu taková propast, kterou musí příslušné instituce Evropské unie řešit nebo na pomoci vyřešit. Ještě jednu věc bych ráda dodala. Ono vlastně tady to vede k takovým nedorozuměním, protože vlastně Eh, někdo tady hovořil o tom půl faktoru pro migraci, ehm, že se to vlastně tady pojí s, s tím určením eh, státní příslušnosti. Ale není tomu tak. Eh, Francie je vlastně členská země, kde od roku 2010 počet lidí, kteří se snaží vlastně ehm, projít tím postupem řízení o osobách ve státní příslušnosti, je asi nejvyšší. Eh, také vlastně dochází nárůst uprchlíků a žadatelů o azyl a přitom počet eh, osob bez státní příslušnosti je poměrně tedy eh, stabilní. Tady vlastně chci také něco říci o těch mezerách v identifikování a ochraně. Já jsem nehovořila o prevenci a redukci, mm, ani vlastně nebudu zacházet do detailů, ale řeknu, že EU by mohla napomoci tím, že pozbudí členské státy, aby přistoupili a aby taky řádně implementovali standardy úmluvy z roku 1954 o snižování eh, problémů eh, osob státní příslušnosti. Eh, v Evropské unii je zatím tedy devět členských států, jak už jsem říkala, které vůbec nepodepsali tuto úmluvu. A přitom to je jakýsi zlatý standard pro prevenci mm, problémů osoby státní příslušnosti a Chris možná už to zmínil, eh, ono je opravdu překvapivé, že implementace i mezi signatáři těch pojistek je nekonsistentní, takže co se týče prevence, jsou tady dvě hlavní věci. Jednak, aby všichni tu úmluvu podepsali, ale stejně tak důležité je, aby také byly všechny ty příslušné pojistky řádně implementovány například konkrétně pojistka pro osoby, které se narodily na území, které by jinak byly bez státní příslušnosti, aby tedy získaly státní příslušnost dané země. Ale samozřejmě je potřeba to nějak eh, legálně, eh, právně eh, ošetřit. Na závěr mám čtyři konkrétní doporučení. Za prvé, ty členské státy, které ještě nejsou signatáři té úmluvy, by k ní měly přistoupit to vlastně je v souladu i se závazkem EU ehm, e z roku 2012 v New Yorku. A přitom Evropská unie se k tomu zavázala a od té doby ale žádné členské další státy nepřistoupily k té mluvě. Potom všechny členské státy, které nemají konkrétní eh, determinační postupy, tedy postupy pro určení osoby státní příslušnosti, by je měly nastavit. Eh, a ostatní státy by měly poskytnout ty technickou pomoc, aby se to vyřešilo. Členské státy by také měly posílit identifikování osob bez státní příslušnosti. To je součást eh, probíhající práce na evropských registračních systémech. Ty systémy by měly umožnit identifikaci někoho jako osoby bez státní příslušnosti na základě žádosti dané osoby, stejně tak jako státní příslušnost se nyní uděluje na základě žádosti imigrační azyloví eh, úředníci by měli eh, by mít zvýšené povědomí o otázce osoby státní příslušnosti. Tady vlastně to tedy platí i pro otázku ochrany práv a návratů. A eh, konečně evropské instituce, včetně parlamentu, komise rady a předsednictví, mají důležitou roli aby povzbudili zlepšení nejenom v Evropské unii, ale na celém světě. A připomínám, že v roce 19, 2019 nás tady čeká konference na vysoké úrovni o osobách bez státní příslušnosti. A je tady potřeba zapojení všech příslušných aktérů, abychom dosáhli e, úspěchu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Tak to bylo opravdu velice užitečné, velice konkrétní záležitosti, e, důležité pro závěry. Teď Tamas Molnár z Evropské agentury pro základní práva, prosím. A poprosím opět o sledování času. Jak vidíte, už nám tady mnoho poslanců nezbývá. Možná, kdybyste se vešel do 6 minut, protože jinak budete mluvit jenom ke mně, což samozřejmě je v pořádku, ještě k našim divákům po internetu, ale eh, možná by bylo dobré, aby tady ještě někdo zůstal na dotazy. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážení poslance, dámy a pánové, vážení kolegové, já se pokusím eh, dostat těm očekáváním a udělat to nemožné a vejít se do šesti minut, protože jsem si vypracoval prezentaci na 10 minut. Takže teď se soustředím Eh, na Evropskou chartu základních práv eh, a vznik problémů osoby státní příslušnosti a jak by ta charta mohla pomoci ochránit, poskytnout ochranu osobám bez státní příslušnosti. Bude to tedy spíše právní prezentace, omlouvám se, že to bude velice odborné. Tak eh, předně schrňme si právní povahu charty základních práv. Jak víte, tak od té doby, co vstoupila v platnost Lisabonskou smlouvou, má eh, validitu primárního práva a jednotlivci se mohou eh, odvolávat eh, k této chartě vůči evropským institucím, takže je to součást jurisdikce Evropského soudního dvora. Soud už dnes má k dispozici mnohem širší judikaturu v této oblasti. Teď mi nefunguje tady to klikací zařízení, ale já jinak já tedy poprosím vás, abyste eh, přepínali slajdy místo mě. Takže máme tady tuto primární evropskou legislativu, eh, která musí být v souladu se sekundární eh, legislativou a obráceně. Takže k dispozici teď máme normativní rámec pro interpretaci primární a sekundární legislativy. Tak, druhý slide. Velice stručně projdu působnost charty. Takže pokud jde o působnost, tak vidíte, že charta je závazná pro instituce a pro členské státy v okamžiku, kdy evropské právo provádějí. Následná judikatura Evropského soudního dvoru to rozšířila, takže členské státy jsou zavázány také judikaturou soudního dvora. Co se týče interpretace charty, tak tady je důležité zdůraznit, že když práva eh, podle charty odpovídají eh, Evropské úmluvě o lidských právách, tak interpretace charty musí být v souladu eh, se Štrasburskou evropskou judikaturou, tedy s interpretací, kterou poskytuje Evropský soud pro lidská práva. A pak jsou tady ještě pojistky, eh, pokud je o ochranu lidských práv, eh, jinými slovy, že žádné právo eh, ze charty má být interpretováno tak, jakože omezuje jiné lidské právo uznané v jiných umluvách o lidských právech a rychle půjdeme dále, přeskočíme jeden slide. V tuto chvíli se tedy zaměříme na ochranu osob bez státní eh, příslušnosti podle evropské um, legislativy. V podstatě se tato otázka řeší evropskou legislativou pouze nepřímo, ale eh, ten přístup odpovídá definici úmluvy eh, OSN z roku 54. Několik příkladů ohledně ochrany osoby bez státní příslušnosti tak v evropském režimu koordinace systému sociálního zabezpečení v EU eh, sem spadají i lidé ve státní příslušnosti a jsou rovni evropským občanům, nebo eh, bezvízový eh, styk platí pro všechny osoby pohybující se po evropském území. Jenom řeknu, že existuje určitá judikatura, jurisprudence Evropských soudů, pokud jde o ochranu osob Eh, bez státní příslušnosti. Máme tady případ eh, z roku 2001, který se týká nároku bývalého libanonského eh, a pak palestinského občana, který se přesunul do Německa, který žádal německé sociální dávky podle koordinačního nařízení eh, o sociálních systémech. Podle Lisabonské smlouvy eh, tady máme další možnosti, to je to mm, eh, článek stanovující, že s osobou bez státní příslušnosti musíme v migračním kontextu zacházet jako s osobou s státní příslušností třetí země. Teď jakým způsobem tato charta mm, nabízí konkrétně ochranu? Pokud jde o osobní působnost, tak to je poměrně e, značná. Týká se několika práv, e, které mají všichni bez ohledu na státní příslušnost e, a nebo i v případě absence státní příslušnosti platí. Jde tedy o základní práva typu lidská důstojnost, právo na život, právo na fyzickou integritu a tak dále. To znamená, že i osoby bez státní příslušnosti požívají těchto minimálních práv podle eh, Evropské charty. Tady eh, vypisuji seznam všech těch práv, eh, která jsem teď krátce zmínil a vypíchnu tři, respektive dvě práva, která jsou zvláště důležitá. Je to právo na eh, svobodu a bezpečnost, což je relevantní v případě eh, zadržení osoby státní příslušnosti a právo na nediskriminaci, rovné zacházení a eh, případné právní ochranné prostředky. Právo na nediskriminaci podle charty tak zde eh, je východiskem již zmíněné, eh, zmíněný závěr Rady z roku 2015, kdy členské státy uznávají význam posílení ochrany eh, práv těchto osob a význam snížení rizika diskriminace. To je, eh, to nediskriminační ustanovení je poměrně senzitivním a první a druhý odstavec, kde v prvním odstavci je otevřený eh, seznam důvodů diskriminace. Vzhledem k tomu, že to není seznam uzavřený, ale otevřený, tak eh, vlastně je otevřen rozšíření o další důvody. Můžeme tedy říci, že se může týkat i vztahu mezi lidmi se státní příslušností a lidmi bez státní příslušnosti nebo eh, se rovněž týká občanů eh, třetích zemí. V odstavci 2 se hovoří explicitně o diskriminaci na základě státní příslušnosti, ale prozatím to evropské soudy nikdy eh, v řízení neuplatnily, alespoň ne v kontextu občanů třetích zemí, včetně občanů bez státní příslušnosti. Takže právně tato možnost existuje, jako interpretace existuje, judikatura k tomu ale není. Takže vzhledem k tomu, že interpretace charty musí být v souladu s judikatorou ECHR a že e, charta je součástí mezinárodního e, práva pro lidská práva, tak e, z toho vyplývá to, že není možné interpretovat tu chartu tak, že omezuje nějaké základní lidské právo. Ještě do budoucna bych chtěl zmínit nedávno schválenou občanskou eh, iniciativu Minority Safe Pack, eh, která se týká ochrany národnostních menšin v EU, kdy autoři této iniciativy navrhují pozměnit současnou sekundární legislativu EU tak, aby zajistili v podstatě rovné zacházení mezi osobami eh, se státní příslušností EU a bez státní příslušnosti. Teď se schromažďují podpisy a pokud jich bude dost, tak bude muset eh, komise eh, věc řešit. A poslední věc, o které se chci zmínit, ještě než uzavřu své vystoupení, tak to je to, jak může charta chránit tyto osoby před volným zadržováním. Máme tady tedy Eh, ta kritéria, o kterých víte, teď eh, se vrátím k návratové směrnici, která praví, že zadržení musí eh, být ukončeno v okamžiku, kdy už pro ně neexistují žádné důvody. K tomu máme judikaturu, v případ Kadzoev, který dospěl k závěru, že Členské státy mají povinnost propustit eh, osobu eh, například i v tom případě, že nemá žádný doklad totožnosti. Následná judikatera poskytuje další argumenty proti takovému zadržování, eh, že zbavení svobody musí být skutečně přísně omezeno jenom na nejnutnější případy Teď už nemám čas eh, probrat eh, problematiku naturalizace a opravných prostředků, takže přeskočíme k tomu, jak se zatím v celé věci eh, projevovala naše agentura. Tak tady vidíte několik příkladů. Před sedmi lety jsme se vyjádřili ve zprávě k postupu zadržování při návratu. Před třetí, třemi lety jsme vydali mm, příručku pro Um, migraci a k tomu, jak předcházet problémům uh, osob bez státní příslušnosti. Uh, co je tady ovšem novinkou, je, že máme k dispozici novou zprávu o imigraci a zadržování dětí, což je samostatné stanovisko, které se týká svévolného zadržování Jurej de facto. A poslední věc, otázku absence státní příslušnosti můžeme zapracovat také do eh, misí evaluace Schengenu, provázat eh, tedy tuto otázku s eh, tím, že chybí přiměřený důvod pro vyhoštění. Tak eh, myslím, že jsem vyčerpal svůj čas eh, a jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké otázky. Děkuji. Tak a poslední řečník, eh, než dám prostor poslancům, na závěr vystoupí Chris Naš z Evropské sítě pro osoby bez státní příslušnost vystoupí k zlévolnému zadržování. Děkuji, pane předsedo. Moje prezentace není vůbec technická, takže pokud dovolíte, tak já nejprve se zmíním trochu o sobě. Já jsem začal pracovat eh, v této oblasti v roce 2010 a mým prvním projektem byla výzkumná studie ve Velké Británii, kdy eh, jsem chtěl eh, zavést postup pro určení osob státní příslušnosti. Já jsem se oženil v roce 2011, od té doby se můj život hodně změnil, narodilo se mi dítě v roce 2014, můj syn se narodil ve stejný den, kdy Evropská síť pro osoby bez státní příslušnosti začala fungovat tak když si připomínáme 25. výročí úmluvy o právě dítěte, v roce 2012 jsem založil ENS s Laurou, která tady dnes už vystupovala. Postupně se síť rozrostla a zahrnuje členské organizace z více než 40 zemí. Byl jsem díky své práci na řadě zajímavých míst, eh, setkal jsem se s úžasnými lidmi, ehm, snědl jsem spoustu špatného jídla, vypil spoustu špatného vína, ale mm, a snažil jsem se hlasovat tak, aby moje země neodešla z Evropské eh, unie. Každopádně eh, to bylo zajímavých sedm let. Představte si, jak jste prožili vy posledních sedm let svého života, ať už v osobním životě, profesním, Sedm let to je velice, velice dlouhá doba. Teď si představte, že by vám někdo vymazal těch sedm let eh, z vašich vzpomínek a místo toho byste měli eh, jenom všednost, bezmoc, nudu, frustraci, eh, profánost, trauma, nespravedlnost, zadržení kvůli imigraci. Představte si, co všechno byste nemohli dělat, Eh, představte si, že v takové situaci byl i Anton, který byl zadržen a zadržován po sedm let v Bulharsku, protože Bulharsko mm, nedokázalo mu poskytnout ochranu jako osobě bez státní příslušnosti. Chris Krysy, pan předseda eh, přerušuje. Nemohl by si prosím mluvit trochu pomaleji, protože sice času máme málo, ale hovoříte mm, neskutečně rychlým způsobem. Takže sedm let je skutečně velice dlouhá doba pro některé, možná ještě delší než pro jiné. Takže eh, Takové příběhy, jako zažil Anton, se opakují v jiných evropských zemích eh, a Anton je jenom jeden z mnoha lidí, se kterými jsme hovořili a já bych velice rád využil té krátké doby, kterou dnes mám, abych vysvětlil, proč osoby bez státní příslušnosti eh, jsou ohroženy své volným eh, zadržením a co s tím můžeme udělat. Eh, ocituji François Krepo, zpravodaje pro lidská práva migrantů, mm, který uvedl, že Zadržování osob státní příslušnosti je tichou tragédií v našem globalizovaném světě. Jsou to věci, které se odehrávají za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti médií a přitom páchají nenapravitelné lidské škody. A dále řekl, že se jedná o tragédii, která, které je možné předejít, ale kvůli nedostatku politické vůle a pozornosti eh, jsou takto poškozovány tisícovky lidí každý rok. A z tohoto důvodu v roce 2015 moje organizace spustila tříletý projekt, který se věnoval riziku arbitrárního zadržování osoby státní příslušnosti. Spolupracujeme s našimi členskými organizacemi, publikovali jsme eh, výzkumné zprávy o šesti zemích, které tady vidíte na obrazovkách. Používáme společnou metodikou metodiku, eh, používáme metodu interview eh, i se samotnými zadržovanými. A minulý měsíc eh, jsme zorganizovali konferenci v Budapešti, kde se sešlo 120 účastníků z 30 evropských zemí a spustili jsme tam agendu pro změnu a kampaň pro osoby bez státní příslušnosti Atmosféru eh, vám může dosvědčit eh, Jim Lambert, která se zúčastnila této konference. Já se tomu ještě za okamžik vrátím. Eh, situace, kterou popisuje Farid v tomto citátu, zažívá celá řada mm, lidí. My jsme provedli interview mezi eh, řadou lidí a všichni říkají, eh, že eh, jsou svědky toho, že stát selhává a neuplatňuje právní standardy. Roste tlak kvůli migrační eh, krizi, eh, vzrůstá eh, riziko kriminalizace migrantů a to je velké nebezpečí pro osoby bez státní příslušnosti, protože ty nemohou být navráceni do žádné země a hrozí jim přitom dlouhé opakované zadržení. To, co jsme zjistili ve zprávě Agenda for Change, je, že státy nejsou schopny poskytnout vhodnou ochranu těmto osobám a nabídnout alternativu jinou než zadržení. K zadržení dochází často opakovaně. Lidé bez státní příslušnosti jsou trestáni za to, že nemají zemi, do které by mohli být navráceni. Tak, jak to eh, velice dobře popsala Melanie, eh, většina evropských států mm, nemá postupy pro určení státní příslušnosti nebo způsob regularizace. Eh, a tyto lidé tedy končí nekonečně v jakémsi právním eh, váku. Jde o systémové selhání, ti lidé žijí bez právního eh, statutu, nemohou pracovat, nemají nárok na sociální pomoc, žijí na okraji společnosti. Jsou, lidi, jsou to lidé, kterým hrozí chudoba, izolace, zneužití, stávají se obětí kriminality a to vede k opakovanému zadržování. Je to tedy Eh, začarovaný kruh, eh, který je potřeba naléhavým způsobem politicky a právně řešit. Eh, naše zpráva Agenda pro změnu stanoví pět klíčových doporučení, jakým způsobem dosáhnout změny a zlepšit ochranu osob bez státní příslušnosti před svévolným zadržováním. Tak předně je důležité, aby úřady implementovaly Mm, alternativy eh, proti zadržování. Například Bulharsko a Malta automaticky zadržují osoby eh, v okamžiku, kdy vydají příkaz k vyhoštění a žádná alternativa k tomu zadržení není. A to vysvětluje tím způsobem se Anton, o kterém jsem se již zmínil, mm, skončil na sedm let eh, ve vazbě a podobné selhání se v Evropě vyskytuje i v jiných státech kde neexistují alternativy pro, eh, pro vazbu. A za druhé státy, všechny členské státy by měly eh, zavést postupy pro určení eh, státní příslušnosti. Melanie o tom hovořila. Tady je důležité říci, že členské státy, některé z nich, v tuto chvíli nejsou schopni určit, kdo na jejich území ehm, je osobou bez státní příslušnosti podle úmluvy z roku 1954 a nabídnout těmto osobám ochranu. Také máme závěry Rady z roku 2015 a ty dávají zcela jasné směřování členským státům, jak by měly zlepšit ehm, postupy identifikace, konkrétně eh, za podpory platformy eh, MN. Přestože tedy v řadě států chybí příslušné postupy, eh, tak eh, by měli úředníci nějakým způsobem zjistit, eh, zdá se jedná o osobu bez státní příslušnosti, aby nedocházelo ke svévolnému zadržování těchto osob, aby nedocházelo k diskriminaci, tak by státy měly posuzovat individuálně zranitelnost těchto osob při každém rozhodnutí o vazbě, ale v řadě případů k tomu nedochází. Naše tedy čtvrté doporučení je, že bychom měli zlepšit integraci v eh, společnosti, nabídnout možnosti regularizace eh, situace jednotlivců, kteří skončí v takovémto právním eh, váku, většinou bez vlastního zavinění a nemají možnost svůj život jakkoliv změnit. Náš výzkum je plný příběhů žen a mužů, eh, které mm, se ocitly v této bezvýhodné situaci, včetně Kristofa z Bulharska, který říká, že v zemi již 24 roky, ne 24 hodin nebo 24 měsíců, ale 24 let eh, a eh, vazba kvůli imigraci byla tím nejponižujícím, co jsem v životě zažil. Dále třeba schromažovat informace o osobách ve státní příslušnosti, abychom mohli monitorovat, ehm, jak se státy vedou, jak naplňují své povinnosti. Je potřeba vést přesné, dizagregované eh, záznamy. Některé z těchto zmíněných kroků by měly určitě vykonávat eh, vnitrostátní úřady, ale svou roli mohou sehrát evropské instituce, včetně parlamentu. Tak například nedávně Nedávná revize nařízení o azylových postupech ehm, umožňuje zlepšit identifikaci a registraci osob bez státní příslušnosti. Parlament také volal potom, eh, aby se zlepšilo nařízení o migračních statistikách, eh, aby členské státy musely vést záznamy o počtu osob bez státní příslušnosti na jejich území. Parlament by mohl požádat komisi v této souvislosti, aby eh, zpracovávala mm, pololetní zprávu o stavu Eh, pokud jde o situaci osoby státní příslušnosti. My tedy navrhujeme celou řadu těchto opatření a myslím si, že by bylo dobré, aby eh, vznikl akční, eh, dedikovaný akční plán a také usnesení pro problém osoby státní příslušnosti. Na závěr svého vystoupení zmíním příběh Romana, který vystoupil se svým příběhem v naší zprávě Still Stateless, Still Suffering. Roman byl ve státní příslušnosti eh, protože nezískal eh, občanství ani po svém otci z bývalé Jugoslávie, ani po matce z bývalého Sovětského svazu, nikdy nezískal žádnou státní příslušnost, žádný doklad totožnosti a nakonec žil na Slovensku eh, na počátku 90. let. Nezískal všem uprchlický statut nebo jakoukoliv jinou formu ochrany a protože na Slovensku neexistuje mechanismus pro určení osoby státní příslušnosti, získal zůstal nelegálně v této zemi, často žil na ulicích, úřady ho nikdy nedokázali deportovat, ačkoliv se o to několikrát pokoušeli, byl více než 25krát zadržen, strávil řadu měsíců ve vazbě, během 20 let eh, Slovensko nikdy nedokázalo jeho statut regularizovat, nemohl se dokonce ani oženit. Poté, co jsme ho zmínili v naší zprávě, tak bohužel tragicky v roce 2015 zemřel v zoufalství, v naprosté chudobě, úplně osamocen a dokonce mu byl upřen i e, pohřeb vzhledem tomu, že neměl žádný právní statut. Tento příběh nám připomíná, že podmínky osoby státní příslušnosti se sami nevyřeší a že je potřeba e, do situace zasáhnout, aby e, neskončili podobným způsobem jako Roman i další lidé. Doufám, že dnešní eh, slyšení je eh, pozitivním signálem, že se konkrétní kroky blíží. Děkuji. Děkujeme, Krisi, toto bylo opravdu úžasný příspěvek. A než dáme slovo našim třem poslancům a moc jim děkuji za to, že s námi zůstali. Já vím, že neustále hovořím o tom problému se čtvrtkem, ale vím, že například paní Wikstrom určitě by byla ráda se zmínila o stejné věci. Vy jste odborníci na tuto problematiku, vy chápete všechny tyto problémy, interakce s asilovým postupem a tak dále. Toto je bezprecedentní záležitost um, pro naši oblast, um, pokud jde o azyl, justici, spravedlnost, vnitřní věci. Mnoho slyšení, které jsme organizovali v této oblasti, je legislativní, nelegislativní věci. To všechno je bezprecedentní. Počet slyšení je rovněž bezprecedentní. Čili nebudu hovořit o tom, zda je důležité, abychom si měli větší účast, či aby to nebylo ve čtvrtek, ale je důležité to organizovat. Protože například naše instituce bude provádět následné kroky v této oblasti. Vše je k dispozici. Já jsem členem nevládní organizace, která se rovněž zabývá problematikou dětí bez státní příslušnosti. Je to něco, co je nesmírně přítomno v současné době, musíme proto přistoupit ke konkrétním krokům. Ještě jednou děkuji Krysovi i práci celé evropské síti a všem řečníkům za úžasnou úžasnou prezen, úžasné prezentace. Omlouvám se, že jsem vás trochu tlačil časem, ale umožní nám to opravdu dospět ke kvalitním závěrům, které koordinátoři zpracují. A nyní naši tři poslanci. Takže pan Mimikis, Mimikis by se chtěl eh, zmínit jako první a potom ještě možná ostatní kolegové. Děkuji. Já se chci obrátit na Krise Neše. Ještě jednou děkuji za skvělou iniciativu. Ještě nás čeká jedna podobná iniciativa v rámci výboru PETY. Více než 20 tisíc lidí to již podepsalo z Lotyšska a Estonska v loňském roce a je to pr- právě, se to týká těm neobčanům našich dvou zemí a právo hlasovat eh, ve volbách do Evropského parlamentu. Proto se chci zeptat, myslíte si, Kristi, že by měl Evropský parlament podpořit takovou iniciativu? To je velice konkrétní otázka. Paní eh, Ždanoko, mm, chcete se nějak ještě na něco zeptat? Nemusíte samozřejmě. Prosím. Víte, ani ne tak dotaz, ale takový návrh, pokud jde o hodnocení tohoto dnešního slyšení. Nejprve bych ráda poděkovala všem, kteří vystoupili té druhé části našeho slyšení, především panu Krisu Nešovi. Já jsem připravovala zprávu pro agenturu pro základní práva a proto si velice cením vaši zprávy. Zároveň se chci zmínit o tom, že problém s článkem 51 při aplikaci charty zde přetrvává. Omezuje to naše možnosti aplikace této charty, především v petičním výboru, když musíme se odkazovat na tuto artu a komise nám poté říká ano, ano, ale toto nespadá do vaší kompetence, to není ve vaší kompetenci. To je kompetence členských států. A na základě článku 51 prostě nemáme možnost zasáhnout. Já jsem připravila takovou zprávu ohledně dalšího rozvoje evropské legislativy po Brexitu. Zpráva Verhoštata navrhuje zrušení článku 51, především protože jeden z iniciátorů tohoto článku byla právě Británie. To je problém. A proto bych chtěla navrhnout výboru LIBE, jelikož organizuji společné slyšení s petičním výborem, aby připravili zprávu z vlastní iniciativy nebo aby pomohli výboru pro petice přijmout tuto zprávu o občanství, kterou přijímáme každý rok. Řešíme tam různé problémy, například překračování hranic, registrovaných partnerů. Ovšem problematika státní příslušnosti zde není pokryta. Proto si myslím, že nastal čas, abychom opětovně začali diskutovat i o otázce evropského občanství a o možnosti vyřešit tento problém, především problém dětí, tím, že využijeme vynucovací metodu existence evropského občanství. Proč ne? Možná naši právníci s výborem LIBE. Máme zde i pomoc ze strany skvělých panelistů a připravit takový návrh společně. To znamená, jak prosazovat, vynucovat eh, tuto záležitost evropského občanství. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme za tento příspěvek. Paní Beržiak si již nepřeje vystoupit, já bych jí přesto velice rád poděkovala, že se zúčastnila celého slyšení, zůstala až do konce. To si, si myslím, že je správné, takže ještě jednou děkuji. Já nevím, kdo z vás by se rád ujal slova u těchto dvou dotazů. Já bych se potom ještě zmínil o následných krocích, které nás čekají na straně Evropského parlamentu. Některé otázky byly směřovány na mě, takže bych měl reagovat. První otázka můj názor asi zde nějak nezaváží. Otázka zní, zda by teda ta další petice, která se týká této problematiky, byla, měla být podpořena Evropským parlamentem. Já si myslím, že toto slyšení poukázalo na hodnotu petic. My, když jsme zahájili naši petici, mnoho lidí nás odrazovalo, ovšem vidíme, že tento demokratický proces skutečně přináší ovoce. A pokud je o ten hlavní problém, tak tam bych vás odkázal na skvělou odpověď Kati. Jak to vypadá v realitě? Lidé buď mají občanství a poté mají i EU občanství, nebo jsou bezstátní státní příslušnosti a cokoliv jiného, prostě je fikce. Bylo by nebezpečné, pokud by Evropa přijala tento přístup, co by potom, jak by to vypadalo v jiných zemích, kdyby se chtěli z politických důvodů zbavit části svých obyvatel skutečně doufám, že politické napětí této problematiky nezabrání EU či parlamentu se věnovat tomuto problému. Jestli tolik možných návrhů, nápadů, jak jednat. Pan předseda to možná nějak srne na závěr. My si myslíme, že je velice užitečné nejenom mít takovou tu dedikovanou strategii, Claude Moraes o tom hovořil, ale takové dedikované Um, usnesení o pokroku, příštích krocích, abychom dosáhli holistického přístupu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Štanuka, si myslím, zmínila nesmírně hluboká slova, je to vlastně akce pro následující 20 let ve Libe, to znamená v evropské občanství. Na závěr jedna seriózní poznámka. Rád bych poděkoval Krysovi a všem řečníkům zastupujícím různé organizace. Výbor pro petice paní Wikstrom zde není, tak bych se rád zmínil o tom, vy jste se rovněž o tom zmínil, že je to výbor, který je nesmírně důležitý dokazuje svou potřebu své existence neustále, prokazuje ji. Měl by to být právě jeden z nejdůležitějších výborů pro řešení těchto eh, složitých problémů a organizování slyšení a já bych jim rád poděkoval, že to dělají v tomto komplikovaném prostředí. Někteří lidé se zmínili o Brexitu, evropském občanství. Toto je pouze jeden z mnoha příkladů. já nejsem odborníkem na tuto problematiku, ale mnoho společných libe, pety nebo členů na, našich poslanců, kteří se zúčastňují, kteří pracují v obou výborech zde. Já bych rád poděkoval paní Bixterom, která se bohužel již nemohla mezi námi zůstat. A myslím si, že je dobré, abychom co nejúčinnější využívali nástroje petic. Výbor Libe. Když jsme diskutovali o různých věcech, tak v podstatě vím, že je to opravdu nesmírně právní záležitost, ale na druhé straně nesmírně lidská záležitost. Mnoho řečníků se o tom zmínilo. Čili to rozhraní s jinými druhy práva, asilové právo a tak dále, z toho dělá nesmírně komplikovanou záležitost. Ovšem to by nás nemělo nějak oslepit. Chris se o tom zmínil, vytvoření určité strategie či přijetí usnesení a vzít v potaz to, co dělají různé organizace, v tomto UNHCR, různé sítě, návrh komise, UNICEF, různé jiné sítě, organizace. Toto je náš úkol, podívat se na to, kde je naše místo Evropského parlamentu. My jsme spoluzákonodárcem v mnoha oblastech. Takže navrhuji prezentovat eh, celou tuto záležitost našim koordinátorům, paní Wikstrom rovněž, která je velice zkušenou členkou LIBE výboru a vytvoří nějakou strategii, jak identifikovat eh, problém absence státního občanství jakožto individuální problém. Nic nechci slibovat, Vidím, že sekretariát už se na mě eh, dívá výstražně, takže bych jenom chtěla říci, že opravdu budou následovat konkrétní kroky. Holistický přístup k migraci. My se snažíme udržet tento přístup. My prostě nechceme to nějak roztříštit, ale samotná implementace je pro nás eh, stejně důležitá. My jsme samozřejmě zaznamenali všechny prezentace. Tento, toto slyšení je webstreamováno. I příspěvky poslanců jsou zaznamenány. A my se budeme snažit nějak eh, podívat na to, jak celý parlament a výbor Libe by mohlo pokročit v tomto konkrétním tématu a zůstat v kontaktu i s výborem pro petice který má trošku jasnější představu i na základě této konkrétní petice. Tyto informace kolegům zpřístupníme. S koordinátory bych ale rád projednal nejprve. To jsou samozřejmě i s kolegy, kteří se zúčastnili dnešního slyšení. Hmm, asi to nebudu dále protahovat, protože si myslím, že jsme jasně ovšem otevřeně pohovořili. Já to nechci nějak ještě prodlužovat, takže kolegové, mi tvrdí, že toto je právě ten vhodný okamžik a dobrý přístup. Toto je skutečně záležitost, která nám velice leží na srdci. Chceme pokročit co možná nejrychleji. I z chronologického hlediska, příspěvek parlamentu a tak dále. Takže ještě jednou děkuji všem panelistům za skvělé prezentace, pane Neš, za petice, za vaši práci kolegům z petičního výboru, paní spolupředsedající. Úplně na závěr. Je zde problém absence státní příslušnosti, který pokrývá nejenom tuto problematiku, ale právě i ty výzvy v oblasti dětí a tak dále. Tím vlastně vidíme, jak nesmírně komplikovaná celá tato problematika je. Čím dál tím víc poslanců se tím začíná zabývat. Takže já vám slibuji, že v tom pokročíme a budeme to sledovat. Já o tom vím hodně. Paní Ždanoka se o tom zmínila, že se věnuji této problematice po mnoho let. Mnoho z těchto konkrétních věcí chápu, znám je. Vím, co se děje přímo v terénu. Proto jsem se o tom chtěla zmínit. <clears throat> Když se podíváte na tento dokument, tak uvidíte, jaký obrovský zájem to vyvolalo v naší veřejnosti, různých organizacích a tak dále. Možná, že problém absence státní příslušnosti není ještě dostatečně známým konceptem, proto jsem rád, že jsme ho zviditelnili dneska. A ještě jednou bych rád poděkoval všem za účast a věřím, že budou následovat konkrétní kroky budeme se tomu věnovat co možná nejrychleji, trošku v jiném formátu. Ještě jednou děkuji všem, kteří se zabývají touto problematikou. Děkuji vám všem za účast.